Ja, bonjour. Dobrý den. Příjemné odpoledne. Vítám členy našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Srdečně vítejte na prvním zasedání po letní přestávce. Ale tady už nic necítíme z té letní atmosféry, protože máme za sebou už plenární zasedání. Předtím, než se pustíme do pořadu jednání, tak bych chtěl poukázat na to, že dnes tady máme nově zástupce generálního ředitele DG Bač, to znamená generální ředitelství pro rozpočet. Vítejte srdečně, pane Hartmann-Krafte. Těšíme se na spolupráci, kterou s vámi budeme mít. Pan Kraft nastupuje po panu Tavernovi a pokud si to přejete, tak předtím, než budeme hovořit o programu, tak bych vám hned stručně předal slovo. Srdečně vítejte a těším se na spolupráci. Pane Kraft, máte slovo. Einer der Knöpfe für zum Mikrofon. Jeden z těch knoflíčků. Uh, welcoming me in your Děkuji vám, pane předsedo, za přivítání ve vašem výboru. Dnes eh, jsem vlastně první den ve své funkci, v nové funkci v Evropské komisi, takže asi by nebylo dobré, kdybych jste dlouze hovořil. Já bych jenom chtěl říct, že udělám všechno, co bude v mých, v mých možnostech a schopnostech, abych podpořil váš výbor v tom velice důležitém politickém úkolu kontroly evropského rozpočtu. Děkuji vám. Uh, Děkuji mnohokrát za tuto úvodní připomínku. Já bych vás chtěl za celý výbor ujistit, že vás zde vítáme, poněvadž eh, určitě chceme už se spolupracovat, eh, poněvadž eh, váš direktorát je naším přirozeným partnerem při kontrole utrácení peněz daňových poplatníků. Já ich darf si uh, eh, darauf hinweisen. Chtěl bych vás upozornit na to, že na programu pro zítra figuruje hlasování ohledně zprávy paní Holmajerové této souvislosti jsem ze strany některých frakcí eh, vyslyšel, že co se týče mm, tohoto hlasování, tak ještě eh, probíhá diskuze, protože tam byly chyby. Já jsem poprosil sekretariát, aby zjistil, zda vůbec toto můžeme odložit. Já si myslím, že výbor Agri bude hlasovat předtím, takže pokud bychom tak chtěli postupovat správně, tak bychom měli hlasovat zítra. Je to tak správně, jak to hodnotíte? Můžete to ověřit? Dobře. Takže chce se někdo přihlásit o slovo? Vypadalo to tak ve více skupinách, nebo bychom mohli hlasovat zítra o této zprávě? Chce někdo hovořit? Prosím. Kolego. Tu, tu. Já bych k tomu pouze chtěl dodat, že pokud by to bylo možné, bylo by dobře, kdybychom eh, to mohli odsunout, abychom měli ještě čas eh, projednat eh, vše kolem hlasovacích seznamů, aby byly tak, jak je potřebujeme. Ale já tedy nevím, kdy, nebo my nevíme, kdy bude hlasovat a kdy. Mr. Owen, please. Yeah. Pan Owen. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že naše pozice by měla být jasná. Eh, pokud eh, je možnost eh, to posunout, byli bychom pro posunutí. Ale pokud je tady nebezpečí, že by Agri nevzal naše stanovisko, tak raději ne. Dobře, já bych tedy navrhl, abychom vyhodnotili, zda to posunutí je možné a pokud ne, tak budeme hlasovat zítra, ano? A nyní tady eh, k eh, eh, překladům musím říci, že tento, toto zasedání výboru je veřejné a je streamováno na web. No a teď bychom se pustili konečně do našeho pracovního programu. Chtěl bych nejdříve dám předložit k schválení zápisy z našich dvou předchozích schůzí. Má k tomu někdo něco? Ne takže oba protokoly jsou takto eh, schváleny a dostáváme se k hlasování. Máme zde hlasování o zvláštní zprávě číslo 3 2012 v rámci eh, v rámci udělení absolutoria strukturálním fondům a zpravodajem je pan kolega Gajer. Ehm, wir müssen auch elektronisch abstimmen. Musíme hlasovat elektronicky. Navrhuji, abychom si to otestovali krátce. Takže testujeme. Zahajuji test. Hlasování je otevřeno. Hlasoval někdo? Ještě jeden hla- eh, schází. Všichni hlasovali? Dobře, takže test je uzavřen. 21 je přítomných, takže někdo nehlasoval, schází nám tady něco, nebo nefunguje zařízení. Aha, takže to jste vy. Jste. Takže teď bychom mohli zahájit hlasování. Nejdřív eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro pozměňovací návrh 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže většinou přijato. A nyní dvojka. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo dvě? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní trojka. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo tři? Proti? Zdržel se? Odmítnuto. Chcete ověřit? Dobře. Takže budeme ověřovat pozměňovací návrh číslo 3. Ověřování zahájeno. Všichni hlasovali, je to uzavřeno. Takže 11 k 10 to je zamítnuto. A nyní číslo 4. Kdo je pro číslo 4? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme opět pozměňovací návrh číslo 4. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je uzavřeno.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 with the oral amendment. Who is in favor with the oral amendment? Kdo je pro, proti, zdrželi se, tak je to schváleno. E, číslo 8, kdo je pro číslo 8, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 11, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, to prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Šestnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Nyní sednáctka, pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 18. Proti, zdrželi se, schváleno. 19. Proti, pro, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, hlasujeme elektronicky o celém takto upraveném textu. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. a prošlo 22 hlasy proti jednomu. Eh, blahopřejeme, blahopřejeme zpravodaji a můžeme přejít k dalšímu hlasování. A to je zpráva Iliany Ivanové. A sice návrh stanoviska k nařízení Evropského parlamentu a rady o financování řízením dozoru a tak dále. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? a přejete si něco k tomu říci? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Holmajer mě požádala, abych delegované akty, tedy pozměňovací návrh, eh, který se toho týká, to je 38, 60, 64, 23, 40, tedy 64, 69 eh, a 70 a 25. Eh, takže prosil bych jménem paní kolegyně Holmajer, aby tyto pozměňovací návrhy byly staženy. Ja, kolegy Rübig, vielen Dank. Eh. Pane kolego Rybiku, děkujeme vám za toto upozornění, že tyto návrhy jsou staženy. Ale prosím, dávejme pozor v průběhu hlasování a zastavte mě, pokud náhodou nechám o některém z nich hlasovat. Takže číslo dvě. Pro proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 29.30 nám odpadají, nyní čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněcí návrh 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pětka je stažená, tři a třicítka eh, s ústní úpravou. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno 32 odpadá, 28 staženo, 34 staženo, 6 staženo, 3 staženo a hlasujeme o 35 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Nebylo to jasné, prověříme elektronický pozměňovací návrh 35, záhavy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to jasně přijato. Tak nevím, <laughs> proč to tak, proč to tak trvalo předtím. Dobře. Nyní 36. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 staženo, 20 také staženo, 39 hm, po částech, první část, to je pro první část, 39 proti, zdrželi si přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, To musíme prověřit elektronicky, eh, prosím hlasujte 39. druhá část. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto při rovnosti hlasů. A dále hlasujeme o 40. Eh, je stažena, tak ne, není stažena, takže 40 a je to doplnění, kde pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit elektronicky, čtyřicítku, prosím, hlasujte. Končím hlasování. A je to přijato. Nyní 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička stažena, 43, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 a je tady ústní změna. Takže kdo je pro takto upravený pozměňovací návrh? Kdo je proti? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to odmítnuto při rovnosti hlasů. Nyní 46. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Opět prověříme elektronicky 46. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. Nyní 47, eh, osmička je stažená, takže 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka je stažena a pokračujeme 49, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 50. kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Desítka pro, proti, není to jasné, prověříme elektronicky. Desítku, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to naprosto jednoznačné. Já se omlouvám. Tak a pokračujeme dále. 51 s ústní změnou je staženo nebo ne, zůstává, není staženo. Takže hlasujeme eh, spolu s ústní změnou, kdo je tedy pro 51 upravený, proti přijatom. Nyní 58 nám neodpadá, takže musíme hlasovat, kdo je pro 58, proti, zdrželi se, tak to musíme prověřit elektronicky. 58. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka je stažená. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, také přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak to nebylo jasné, hlasujeme elektronicky o jedničce. Hlasovali všichni končím hlasování a je to přijato. Dostáváme se dostáváme se k 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57 pro? Proti? zdrželi se. Nebylo to jasné, prosím, prověříme elektronicky 57. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to jasnou většinou odmítnuto. Nyní 59. Kde je pro 59? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 60 je stažená, 61 hlasujeme, kdo je pro 61, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 62, kdo je pro, pro, nyní kdo je proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Tak, kdo ještě nehlasoval? No, dobře, eh, končím hlasování a je to těsnou většinou přijato. Dále další nám odpo- odpadá, další také. Dále pokračujeme 64, ne, ta byla stažena, 23 ne, 65 také stažená a 24, takže se dostáváme k 15 s ústním úpravou zpravodajky. Takže kdo je pro patnáctku, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Nyní šestnáctka s ústní úpravou zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 66. The rapporteur uh, with the floor, bitte, die Frau Berichterstatterin. Paní zpravodajka se hlásí. Pane předsedo, já bych ráda požádala kolegy, aby přijali jemnou úpravu ve znění eh, toto odstavce tak, jak je uvedeno. The case of repeated non-compliance at least 10%. Okay. Tak proti této ústní změně je, jsou nějaké námitky? Námitky proti ústní změně? Není to tak. V tom případě můžeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu takto upraveném. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme. Prověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Tak já se omlouvám a No, tak eh, ano. Není to vždycky jednoduché. Dobře, je, je to tak, jak to dopadlo. Nyní eh, další máme stažený a hlasujeme o 67. Jde pro, proti, zdrželi se jednohlasně schváleno. Nyní 18. je stažená. 68. Kdo je pro 68? proti, zdrželi se přijato. 69 je stažen, 70 stažen, nyní 71, ale pouze při přijetí 70, takže ne, ne padla. Takže 71 musíme eh, hlasovat proti, zdrželi se, nebylo to jasné, takže 71. Ještě jednou, kdo je pro? Ne, takže to uděláme Myslím, že nehlasovali všichni, takže to bude muset elektronicky závěr, elektronické hlasování. Nyní končím hlasování. Takže prosím, hlasujte zřetelně. Dále pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Nebo dostali jste to? Dostali jste to. Takže eh, hlasujeme, kdo je pro. Kdo je pro 21? Kdo je proti? Zdrželi se? A je to schváleno. 22. Kdo je pro 22? Proti? Zdrželi se? To musíme prověřit elektronicky. končím toto hlasování a je to zamítnuto. Nyní 27. Máme zde ústní eh, změnu a je to na několik částí, takže hlasujeme o první části, kde je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část, kde je pro, s ústní změnou. Ne, byl stažen? Ne, nebyl. Pane Rybiku? Ne. No, in Amendment 27, Mrs. Hol u 27 si paní Holma přeje vymazat tu střední část. Já nevím, jestli to tak můžeme udělat. Nebo ne, tak to musí mít podobu ústní změny. Takže ústní změna je škrtnout. Ano. Ano, tak my to, my to stahujeme, pokud je to problematické. Ne, takže to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 Mr. Ehrlich, uh, informs me that... Tak pan Ehrlich mi říká, že aby to bylo formálně v pořádku, měli bychom hlasovat ústní změnu navrženou paní Holmajer, což je ta první věta a ta poslední věta, čímž Ano, takže only proper account should be taken of this a zbytek se škrtá. Takže ústní změna paní Holmajer a pokud vím, tak to, tak to připouští pan Rybik, je ve prostřední části vyškrtnout všechno, kromě poslední věty. Pokud souhlasíte, hlasujte ano, pokud ne, hlasujte ne. Zahajuji hlasování, kdo je pro takovýto ústní, takovýto ústní pravu, kdo je proti, kdo se zdržuje, tak, teď to prověříme. Elektronicky zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, je to schváleno. Třetí část. Kdo je pro třetí část? Proti? Tak prosím zřetelněji, kdo je pro ještě jednou, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které se provádí elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování a, a máme to 20 hlasů pro, 2 hlasy proti. Blahopřejeme paní zpravodajce. A dostáváme se k dalšímu hlasování. Das ist... A sice je to stanovisko zpravodaje Tamas Deutsche. Nejdříve 18. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 18? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 19. Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 20 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 21 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 22 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 2, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Návrh 3 pro, proti, držel se, přijato. 4 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 24 pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5 odpadá. Návrh číslo 23 odpadá také. Šestka byla stažena, takže hlasujeme o sedmičce. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 8, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale ještě to elektronicky ověříme. Hlasujeme o návrhu číslo 8. Hlasování uzavřeno. Těsně zamítnuto. A dostáváme se k návrhu 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9. Kdo je pro návrh číslo 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasujeme elektronicky o devítce. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Návrh 10. Pro? Proti? Držel se přijato. Návrh 27 odpadá. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Držel se Zamítnuto. Návrh 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 30 pro, proti, zdržel se, těsně, takže ověříme třicítku elektronicky. Hlasovali všichni? Uzavírám. Hlasování. Přijato. Je to přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 32. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 33. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 12 byl stažen, 13 také, takže hlasujeme o 34. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 15, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 16, pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. A pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A dostáváme se ke konečnému hlasování takto pozměněného návrhu stanoviska. Budeme hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Je to přijato srdečně, blahopřejeme navrhovateli, děkujeme a tím jsme skončili dnešní hlasování. A můžeme se vrátit k našemu pořadu jednání. zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 7. Es geht hier um... Dostáváme se k bodu číslo 7. Jedná se o průběžnou zprávu ohledně cílů a zájmů, které sledujeme jako výbor pro kontrolu rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce. Navrhovatelem je Jan Mulder Chtěl bych ještě informovat výbor v této souvislosti, že dnes ráno jsem měl možnost hovořit s panem Hermanem Van Rompojem a vlastně jsme si vyměnili názory ohledně efektivity využívání evropských prostředků. Samozřejmě, že v zájmu našeho výboru jsem hovořil o důležitých bodech také absolutoria Sice v tomto smyslu rada nebyla eh, příslušná, ale chtěl jsem předložit znovu stanovisku našeho výboru. Domníváme se, že je nutné, aby mm, i rada přistoupila na vstřícnou spolupráci z hlediska absolutoria a my jako výbor pro kontrolu rozpočtu se domníváme, že je tady možnost hlavně v oblasti sdílených prostředků. To znamená, že členské státy musí navýšit a zlepšit využívání prostředků také z hlediska procedury absolutoria. A takže jménem tohoto výboru jsem hovořil o tom, jakou důležitou roli musí hrát také prohlášení členských států. států. Informoval jsem pana předsedu, že tato výměna by měla pokračovat. V každém případě tato výměna názoru byla velice vstřícná. A nyní bych tedy v tomto duchu předal slovo našemu navrhovateli, panu Mulderovi. Máte slovo. Já nemám příliš to, co bych mm, doplnil. Pan Kalfinil taky zde. A nemáme zatím konkrétní výsledky, nemůžeme nic konkrétního zde projednat z tohoto důvodu, ale jedinou věc, kterou bych chtěl říci, 80% neli více je poukázováno členskými státy a z tohoto hledisku budou zveřejněny některé zprávy. A od komice máme ujištění, že roční zhrnující informace o finančním období bude zpřístupněna členům Evropského parlamentu. V minulosti tomu tak nebylo. Komise nám to přislíbila v rámci rozpočtového řízení na příští rok. Budeme to tedy zkoumat, ale nejdůležitější je pro náš výbor je, aby někdo v členském státě převzal politickou odpovědnost. A při jednání o novém finančním nařízení jsme slyšeli že členské státy se k tomu přihlásily a my očekáváme, že se to stane u nového finančního nařízení. A pokud členské státy budou předkládat národní prohlášení s politickou odpovědností a toto prohlášení bude shledáno jako řádné národním kontrolním úřadem, tak komise by měla postupovat mírněji k, k takovému členskému státu, než k členským státům, kde bude eh, mnohem vyšší chybovost ve výsledcích. A tady by měl náš výbor více využívat eh, tedy národní prohlášení a tyto státy, které půjdou touto cestou, by měly se setkat s mírnějším přístupem oproti těm druhým. Děkuji. Darauf hinweisen. Bych chtěl ještě v této souvislosti ukázat na to, že tady máme také zpravodaje z rozpočtového výboru, pana Kalfina, který se tímto zabývá výrazně také ve výboru rozpočtu. A my v tomto smyslu spolupracujeme s rozpočtovým výborem a myslím si, že společně můžeme dát něco do pohybu. A nyní se ptám spolu zpravodaje, jestli chce vystoupit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mohu než podpořit to, co navrhuje pan Mulder ve svém stanovisku z výboru rozpočtové kontroly. To jsou otázky, o kterých hovoříme dlouho a je pravá chvíle, kdy toto navrhnout. Chci vás stručně informovat o celém postupu. Dojde k mimořádné Evropské radě 22. listopadu, která se soustředí na víceletý finanční rámec a signály, které dostáváme, a věřím, že Rada pro vnější záležitosti urychlí celý proces, jak pro VFR, pro právní základ, ale také pro IID. A stanovisko pana Muldra má celou řadu důležitých návrhů, včetně těch, které se týkají flexibility, to, co uvádí o politické odpovědnosti a národní prohlášení. Některé také řešení příjmu a měli bychom zahájit eh, jednání o meziinstitucionální dohodě. Měli bychom právě tyto věci zapracovat do stanoviska parlamentu. A myslím, že v rozpočtovém výboru tyto návrhy budou zcela vítány. Děkuji. Thank you very much, uh, Děkuji, kolego Kalfine. Přeje si někdo další vystoupit? Vypadá to, že tomu tak není, takže můžeme uzavřít tento bod. Co se týče termínů pro předložení pozměňovacích návrhů, je to 21. září, 12 hodin. A tím se dostáváme k důležitému tématu a sice boje proti nedovolenému obchodování s tabákovými výrobky. A v této souvislosti bych především chtěl zeptat se, zda bude hovořit nejdříve navrhovatel, nebo zástupce eh, Mezinárodní světové zdravotní, tedy světové zdravotní organizace. Dobře, takže nejdříve bude tady hovořit paní Hofmanová, zástupkyně OLAFu. Srdečně vítejte a děkujeme, že nás budete informovat o současné situaci. Máte slovo. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. No, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi abych se stručně představila této nové funkci. Jsem tady poprvé, dala jsem se policy ředitelkou OLAFu v půlce července a již do svého jmenování jsem byla zodpovědná za vztahy eh, s tímto výborem a s parlamentem, takže velice s velkým zájmem jsem sledovala práci tohoto výboru z hlediska boje proti nedovolenému obchodování s těmito výrobky. A proto jsem velice rád, že, ráda, že i v této nové funkci mohu pokračovat v této dobré spolupráci. Eh, nyní bych přišel do angličtiny a já bych chtěla říci, že jsme vděční, že jste protokol FCT zařadili na program, tedy protokol, který směřuje k eliminaci nelegálního obchodování s tabákem a tabakovými výrobky na pořad eh, dnešního jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu. A skutečně jednání je značně pokročilé a chceme vás z hlediska OLAFu poskytnout eh, komplexnější pohled na výsledek jednání. A to činíme také jménem komise, protože OLAF byl vedoucí silou při vyjednávání těchto záležitostí na Mezinárodním fóru. My jsme si připravili PowerPointovou prezentaci pro vás a v této prezentaci to provede pan Austin Rowan, poradce generálního ředitele pro vyšetřování na ředitelství B. Olafu. Austin vyšetřoval nelegální obchodování s celákovými výrobky 18 let a je vedoucím oddělením vyšetřování až do červnu letošního roku a nyní se stal poradcem. Je naprosto kvalifikován pro tuto, kvalif- pro tuto prezentaci. Od samého počátku byl zapojen do vyjednávání v souvislosti s tímto protokolem a zastupoval OLAF EU a komisi v souvislosti s jednáním, které probíhalo při pěti mezivládních jednáních. Jejich cílem bylo získat tedy schválený text protokolu, takže Austin to odprezentuje z předsednictva a věřím, že nebudete mít námitek. Mnohokrát děkuji paní Hofmanová za tento úvod, to je pro nás velmi dobré, ale dovolte mi, abych jménem našeho výboru vám srdečně poblahopřál k jmenování do této funkci v OLAFu a Tedy přejeme vám mnoho úspěchů a šťastnou ruku v této nové funkci. Okay. Jetzt warten wir nur noch, bis die... Nyní čekáme tedy na to, až začne technika fungovat. Okay. Mr. Mm-hmm. Rum, okay. the floor is yours. Thank you. Welcome here on this panel. Thank you very much and good afternoon to everybody. Děkuji vám a přeji vám všem dobré odpoledne. E, takže já bych vám dal takový e, jenom slušný přehled o tom, jak k té konvenci došlo a e, jak si tedy stojíme u eliminaci toho obchodu protokol eh, TFCTC, to je de facto mezinárodní smlouva eh, o zdraví. Eh, vyjednávána byla v letech 99 až 2003 a tento protokol se 27. února 2005 stal součástí mezinárodního práva patří k nejvýznamnějším mezinárodním dohodám v historii OSN. Jde o celkový rámec kontroly obchodu s tabákem a týká se strany nabídkové i poptávkové. Jak říkám, vyjednávalo se v letech 90 až 2003, byla zatím ratifikována 176 zeměmi nebo stranami. a rovněž všechny členské země Evropské unie, včetně komise, která je také stranou, smluvní stranou, eh, již provedly ratifikaci. Okay, I'll soon have the hang of it. Um, Article 15 uh, of the FCT. Článek 15 FCTC se zabývá nelegálním obchodováním s tabakovými produkty. Eh, proč je vlastně ve smlouvě, která se týká zdraví, článek věnovaný tabáku? Eh, je to proto, že zde bylo několik eh, několik obav. Jednak, že tady tak by se nelegálně mohl dostat do rukou nezletilých a dále je možné obcházet eh, regulaci jako třeba kolkování cigaret a podobně. Eh, taktéž eh, se může vytvářet nelegální alternativní obchodní řetězec a to by mohlo podkopávat ceny. V Evropské komisi toto mělo ve své gesti DG Sanko a mm, v článku 15 vedl vyjednávání OLAF. Řízení FCTC eh, převzala konference smluvních stran eh, COP a ta tady v roce 2006, tedy první konference, se rozhodla ustavit expertní skupinu, eh, která by měla navrhnout znění protokolu i když tedy v tom článku 15 se eh, řešil nelegální obchod s tabákem. Nebyly ty formulace dostatečně silné, bylo, bylo spíše na úrovni eh, ten a ten eh, bude omezovat a tak dále. Takže v roce 2006 vznikla ona expertní skupina, složená z expertů šesti regionálních zdravotnických organizací VHO. A my jsme v roce 2006 absolvovali dvě jednání a v roce 2007 proběhla konference číslo dvě v Bangkoku a zde jsme eh, už prezentovali návrh textu tohoto protokolu. COP2 se rozhodl, že ustaví mezivládní vyjednávací orgán, který vznikl v roce 2007. První zasedání se konalo v Ženevě a Jan Walton George, eh, můj dřívější nadřízený v OLAFu, byl zvolen předsedou tohoto mezivládního vyjednávacího orgánu, což bylo docela čest pro Evropskou unii. Dále eh, proběhlo pět zasedání mezivládního orgánu a byla to zasedání velmi obtížná, poněvadž jsme se pokusili zhodnout detailně na textu. Problém spočíval v tom, že zejména u těch nejcitlivějších článků bylo mnoho názorových rozdílů. Eh, také probíhala zasedání pracovních skupin mezi eh, zasedáními eh, mezivládního orgánu. Výsledek pátého zasedání, mezivládního zasedání jeho výsledkem byl tedy konečný text protokolu. Evropská unie se zejména zaměřila na otázky dodávek, dodávat, dodavatelského řetězce, eh, poněvadž eh, tady je požadován systém licencí nebo nějakého jiného schválení. Čili každý, kdo chce produkovat cigarety nebo tabakové výrobky, musí mít licenci. To možná je samozřejmost v Evropské unii, kde takováto kontrola existuje, ve světě nicméně existují země, kde se žádná licence nevyžaduje, čili tyto země budou muset zavést příslušnou legislativu. Taková legislativa v EU již existuje, protože máme systém schválování. Dále due diligence. Toto je opět velice důležitá záležitost výrobci tobáku a vlastně celý účastníci logistického řetězce musí vidět, komu prodávají. I to se může zdát jako samozřejmost. Nicméně eh, máme případy, kdy švýcarský výrobce prodal eh, švýcarskému obchodníkovi, což byl jeden člověk s počítačem a to je všechno. A tím se, tímto způsobem eh, se prodalo zboží za 200 milionů dolarů a všechno placení se odehrávalo v hotovosti v kufřících, čili to určitě není normální, není to standardní, čili proto tady žádáme, že je třeba znát zákazníka, který se musí prokázat například pasem nebo něčím podobným. Sledování potom se hovoří neustále při různých příležitostech, ale v EU je to velice důležité. Ehm, jestliže se podaří zachytit cigarety, důležité je, aby bylo možné vysledovat zpětně jejich původ. To znamená, eh, je třeba mít možnost identifikovat eh, eventuálního nelegálního výrobce. Takže toto zpětné sledování bude v určitém čase zavedeno a to znamená, že všichni výrobci budou muset vědět, komu prodávají. Či nebude tam pouze due diligence, ale prostě eh, musíte být schopni jako výrobce také identifikovat, mít jejich doklady, respektive kopie jejich dokladů. A to bez ohledu na to, kde ve světě sídlí tento výrobce a kde sídlí ti obchodníci Dále bezpečnostní a preventivní opatření vyžadují, aby se držovala opatření jako třeba opatření proti praní špinavých peněz nebo eh, hlášení podezřelých transakcí. Čili také je důležité, aby byly, byly faktory vystavovány ve v měně, ve které se skutečně obchoduje, takže pokud se obchoduje mezi, mezi Německem a e, Finskem, tak to musí být určitě v eurech. Čili my tady máme různé offshoreové stanice, destinace Rusko, Švýcarsko, e, čili opět e, je to předpis povinné používání určitých měn a je to opatření proti praní špinavých peněz. Dále, prodej po internetu. Ten působí obrovské potíže, nicméně jediné, jediný způsob, jediné místo, kde můžeme zasáhnout prostřednictvím zákazu, je malobchodní prodej, jinak to nejde. Je třeba říci, že mnohé smluvní strany byly eh, absolutně proti zákazu internetového prodeje, jiné byly naprosto pro, čili konsensus určitě nebyl jednoduchý. Čili ten zní nyní tak, že obchodování po internetu musí plnit všechna ustanovení protokolu, to znamená sledování due diligence a také opatření proti praní špinavých peněz je to těžké, protože po internetu často nevíte, kdo je vaším zákazníkem, kdo to opravdu je. Takže my doufáme, že se to podaří nějak dořešit. Také máme zóny volného obchodu, které eh, patří k nejproblematičtějším oblastem nelegálního obchodu. Eh, čili jsou to jsou, prostě fungují zde leteční dopravci, kteří šíří tento nelegální tabák po světě. A opět eh, kontroly jsou velice těžké, takže některé strany chtěly zcela zakázat eh, používání eh, zón volného obchodu v obchodování s tabákem. Opět tady máme kompromis. Ehm, my třeba víme, že v Spojených Arabských Emirátech je 17 výrobců tabákových výrobků, eh, kteří prostě nespolupracují a využívají právě těchto obchodních ustanovení. A my tedy nyní budeme chtít, aby ehm, opět eh, i obchodování přes eh, obchodní zóny, zóny volného obchodu bylo podle protokolu. Tam se totiž stává, že třeba e, e, z, z Dubaje máte 14 e, kontejnerů, které jsou napůl nas, obsazené cigaretami a napůl tričky. No a ne, v destinaci už jsou potom, je zboží deklarováno pouze jako trička, takže toto je opravdu velmi těžký Eh, těžký podvod. Eh, toto se stává třeba v Brazílii a tak dále. Čili nyní je zakázáno, aby se z volných zón eh, dopravovaly tobákové výrobky v kombinaci s něčím jiným. Čili to by opět byl velký posun vpřed. A pokud se týče eh, duty free obchodu, čili i toto byla sporná oblast, eh, poněvadž některé strany lobovaly, aby duty free bylo zcela zakázáno. No a samozřejmě byla také proti lobby, která si eh, zákaz duty free v žádném případě nepřala. Čili kompromis je opět ve uprostřed, to znamená, že duty free musí dodržovat všechna ustanovení protokolu čili opět sledování due diligence a tak dále. Čili domníváme se, že to by mohlo vyřešit problémy eh, s duty free. Části 4 a 5 se týkaly eh, trestných činů a vydávání jejich pachatelů. To bylo zvláště důležité, zvláště obtížné eh, v jednání my určitě budeme muset využívat eh, mezinárodní právo, eh, které eh, tedy zejména podle smlouvy nebo konvence Spojených národů o boji proti organizovanému zločinu. Takže Ehm, musíme říci, že s tím eh, pátým zasedáním mezivládního orgánu jsme byli velice spokojeni. Máme skutečně eh, velice dobrý protokol a já jsem tedy eh, zmínil ještě na závěry dva články, které jsou důležité, zejména tedy to sledování článek 8, čili aby se vědělo, kam se co posílá. E, tady vidíte zabavené cigarety ve Španělsku, takže jak vidíte, e, pořád je to e, pořád je to aktuální. Jak vidíte, je to kontejner, který vypadá jako, že je plný toaletního papíru, ovšem je tam de facto většina cigaret. Byl takový kontejner 8 a zadrželo bylo 80 milionů cigaret. Ty Eh, obrázky možná nejsou jasné, ale tam vidíte ty eh, tam eh, vidíte takové fleky světle hnědé, tam byla původně čísla, už tam nejsou. Takže podařilo se lokalizovat výrobce, to bylo ve Spojených státech, a dokonce na těch úplných nálepkách, které byly de facto odstraněny, tak eh, tam je možné zjistit, kdy, kde přesně na minutu se to vyrobilo, eh, kdo byl tenkrát eh, s šéfem směny, ale oni nebyli schopni říci, komu to bylo prodáno. Takže proto je tak důležité, abychom měli tady to zpětné sledování. Další věc je sledování až na úroveň jednotlivého balíčku cigaret, protože některé strany, některé zainteresované organizace eh, říkají, že bychom měli eh, zůstat eh, jenom u kartonu. Ale my jsme viděli, že tam je to celkem jednoduše se to dá Eh, sfalšovat a ty cigarety se dají prostě eh, přeložit do obyčejných krabic. I, i takový karton, eh, to je vlastně 200 cigaret, čili my skutečně potřebujeme mít zaznamenaný každý jednotlivý balíček. A tady vidíte proč. A toto jsou skutečně <laughs> miliony, jo, kde se ty Eh, cigarety pašují tak různými způsoby. No a potom ty zóny volného obchodu, to už jsem říkal, to je problém, nebo máme tady problémy s nimi, zejména tady Singapur, Spojené arabské emiráty, Filipíny a další. Dovolte jeden příklad eh, směšování s jinými produkty. A tady uvidíte, jak je důležité toto eliminovat. Toto je loď, která připla do Irska z Filipín ano, to eh, skutečně je v Irsku navzdory tomuto krásnému počasí. Je to na sever od Dublinu. Takže toto je eh, loď z Filipín a, a měla tam jakési granule zví, pro zvířecí, eh, tedy pro jako krmiva. Čili tady vidíte, jak to vypadalo. A čili vypadalo to skutečně jako krmivo, granule, ale e, uvnitř byly cigarety. Bylo jich tam 120 milionů, což pro EU by znamenalo a příslušenský stát znamenalo ztrátu 42 milionů eur. Tady tato jedna jediná zásilka. No a dovedete si představit, jaká to musí být organizace, která je schopna to takovýmto způsobem zabalit a dostat to z Filipín do nevýznamného přístavu ve, v Irsku. Takže samozřejmě bylo to, bylo to deklarováno eh, jakožto krmiva, ovšem samozřejmě nikde se nepsalo, že uvnitř jsou cigarety. Takže skutečně ty eh, zóny volného obchodu jsou zneužívány pro to, aby se kam si ty cigarety ukryly. A samozřejmě je to pak deklarováno v Jirsku jako pouze krmivo. Takže další kroky. Příští mm, mezivládní konference číslo 5 se bude konat v Koreji 12. až 17. listopadu, kde dojde ke schválení protokolu, jak očekáváme. No a pak jsou tady další procedurální kroky. Budou tedy, bude schválen protokol, pak tedy ten text který eh, ten bude uložen u OSN, bude připraven pro podepsání, pak bude eh, podepsán a přijat eh, v Evropskou unii na základě rozhodnutí rady. Pak bude následovat ratifikace, což je vlastně formální schválení a pak je vstup v platnost 90 dní později, tedy po 40 nástrojích ratifikace a tak dále, poté co budou uloženy u OSN. No a pak eh, nastane první zasedání stran, eh, která se tedy bude zabývat FCTC a pak tady bude MOP, tedy eh, setkání stran, smluvní stran. Po ratifikaci se tento protokol stane silným nástrojem boje proti nelegálnímu boj, eh, obchodu s tabákem, který způsobuje ročně v Evropské unii škody 10 miliard eur škody Unii a členským státům. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Rouane, za velmi zajímavý přehled současné situace. A než eh, požádám o slovo poslance, chci přivítat Henryho eh, Kretna z Evropského účetního dvora. A pro nás je to vždy ctí, pokud nás navštíví jeden z členů účetního dvora, což zdůrazňuje dobrou spolupráci mezi naším výborem a Evropským účetním dvorem. Vítejte. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám slovo poslancům, poslankyním, pokud mají dotazy, komentáře. A první je pan Gajer. Máte slovo. Já esmal meine Glückwünsche. Nejdříve bych chtěl poblahopřát k těmto působivým výsledkům. Co se týče škod, které jsou tady způsobeny, ty jsou skutečně enormní, 10 miliard. Čísla, která já znám, ukazují, že 9 miliard jsou ztráty, které vlastně nepřichází do pokladen eh, členských států a také do pokladny Evropské unie. Takže bylo by vhodné odstranit tyto obrovské škody. Samozřejmě je potěšitelné, že tady máme tyto výsledky z hlediska kriminálního počínání, ale také z hlediska ekonomiky. Jan Mulder hovořil v posledním, předposledním bodě. Jak to vypadá s šetřením ohledně víceletého finančního rámce? Takže samozřejmě, že kdyby se podařilo zabránit těmto škodám, tak by to znamenalo, že by se zlepšila situace z hlediska příspěvků členských států, takže to by bylo úspěšné. Moje otázka se týká toho, zda celní úřady tedy na národní úrovni musí používat tento protokol a zda ho používají dostatečně rychle. To znamená, zda skutečně vědí, co to znamená, jak mají postupovat z hlediska tohoto výsledku. Chtěl bych vědět, zda mm, zpráva ve svém působení na národní evropské úrovni je dostatečně rychlé z hlediska použití tohoto protokolu. A jak to vypadá také z technického hlediska? To jsou působivé obrázky, které nám ukazujete z hlediska boje proti těmto obchodům, kde jsou jaksi ukryty cigarety vlastně v kontejnerech na lodích. Eh, představuje to jistě obrovské náklady z hlediska tohoto vyšetřování. Takže moje otázka směřuje k tomu, zda vyšetřovací orgány OLAF a příslušné úřady na národní úrovni jsou dostatečně vybaveny, mají dostatečné prostředky pro to, aby zvládly tyto náklady. Mnohokrát děkuji, pane Gajere. Kdo na to dokáže odpovědět? Pan, paní Hoffman, pan Rovan. Pane Rovane, prosím. Děkuji. První věc, kterou jste zmínil, se týká ratifikace členských států a pro vaši informaci, jak už jsem řekl, členské státy, tedy všechny členské státy ratifikovaly FCTC a trvá to určitou dobu. Česká republika, pokud vím, to ratifikovala teprve letos, v srpnu, tedy je 27. členským státem. A to je velmi důležité, co se týče textu protokolu, protože velká část požadavků v textu jsou již naplňovány v Evropské unii. Například článek 19 uchovávání záznamu. To je bezpodmínečné v celé Evropské unii, ať už se jedná o celní orgány, o, daňo, o daňové, daňovou zprávu, ale v řadě zemí světa nejsou takové přísné požadavky, pokud je uchovávání záznamu, pokud je o sledování a stopování, tak máme dohodu s eh, výrobci. 80% výroby v Evropské unii je již sledována. A musíme se podívat na konečné požadavky FCTC. A neměl by to být problém pro členské státy. Takže skutečný prospěch pro nás bude, až vlastně ty další strany této umluvy začnou si dělat doma pořádek a většina, většina pašovaného zboží přichází mimo Evropskou unii do Evropské unie, takže tam je pro nás největší přínos. Děkuji. Další paní kolegyně Ivanova. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Máme dva následující body na pořadu jednání a nevím, zda tu ještě zůstanete. Chci se vás stručně zeptat. Musím říci, že to, co jste přednesl, bylo velmi užitečné. A jak hodnotíte efektivitu komunitárních programů pro boj s, s nelegálním obchodováním s tabákovými výrobky? Program Herkul pracuje dobře, funguje dobře a Důležité jsou ty skenery, které se používají. Ty, ty kvalitní stojí 3 miliony euro kus a to usnadňuje členským státům, tedy tam vlastně je možné uhradit členským státům polovinu té ceny. Možná vám Hans řekne, kolik máme skenerů v Evropské unii, ale vím, že jsme pomáhali řadě členských států získat tyto skenery tam, kde je neměli a vím, že ty skenery poskytují skutečně hmatatelné e, výsledky, co se týče e, zabavení zboží. Chcete se... Herkules 3 bude dalším e, bodem našeho slyšení asi za půl hodiny, ale pokud chcete, prosím, vyjádřete se. Děkuji, pane předsedo. Jsem jenom doplnit k eh, vyjádření Ostina. Zejména co se týče technické pomoci, kterou poskytujeme členským státu. A prozatím si myslím, že jsme spolufinancovali 21 skenerů. A obecně zpětná vazba z nich je skutečně nesmírně pozitivní. A je tu další potřeba skenerů je to velký úspěch. A také máme úzké kontakty s členskými státy, pokud jde o dopad používání skenerů. Tedy pro nás je důležité, pokud spolufinancujeme takové akce a nástroje, tak očekáváme od členských států, aby nás seznámili se svými zkušenostmi po nákupu těchto zařízení. Rád děkuji. Kolega Pastas je další řečník. Děkuji mnohokrát za eh, vaši přednášku. My už jsme spolupracovali v minulosti a znám eh, vynikající kvalitu vaší práce, nejen v této oblasti, ale i v jiných. Rád bych vám chtěl tímto vzdát hold. Já vím, že Olaf je velmi účinný v boji proti tomuto typu trestní činnosti, která je velice poškozující z hlediska rozpočtu členských států a EU. Je tady otázka. Nezávisle na tom protokolu, o kterém jste se zmínil, ale také v souvislosti s jinými body, které máme na programu, bych byla ráda, kdybyste hovořil o vyšetřování které probíhá v současnosti. My všichni víme, že jsou velcí výrobci cigaret, kteří se účastní tohoto nepovoleného obchodování. Můžete nám poskytnout nějaké informace o probíhajícím vyšetřování v tom? Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's... Uh, Dámy a pánové, kolegové, budeme pokračovat. Budeme pokračovat podle programu. Number eight. A jsme u bodu číslo 8. Než tento bod uzavřeme, mám ještě otázku. protože eh, článek 3 budeme podrobněji probírat v příštím bodě. Ale tady bych chtěl poděkovat panu i paní Hoffman za přehled stavu mezinárodního jednání, který nám jste poskytli. Pro mě bylo nejzajímavější to, že za Evropskou unii vyjednává OLAF. A já bych měl otázku, pokud eh, se týče tedy současného stavu vyjednávání, co tedy Evropa musí udělat, aby ten výsledek mezinárodního jednání byl příznivější? Zda byste tedy mohli v několika bodech shrnout, co z vašeho pohledu eh, by mohl učinit Evropský parlament při jednání s komisí a s radou, tak aby výsledek těchto světových vyjednávání byl co nejpozitivnější možná na závěr. Takže kdo si vezme slovo? Děkuji, pane předsedo. Eh, my se o to podělíme. Já jsem chtěla poděkovat za váš zájem a také za nabídku podpory. Jak řekl Austin Ron, nacházíme se ve slomovém bodě v listopadu na příští konferenci stran signatářských zemí v Soulu eh, by měl být tento protokol podepsán. My musíme přijmout, respektive připravit rozhodnutí pro Radu EU a dále musíme zpracovat další rozhodnutí Rady pro účely ratifikace. A pokud vím, tak toto závisí na souhlasu parlamentu. Domnívám se, že obecně je důležité také ve vašem jednání s národními orgány a parlamenty, abyste upozorňovali na tento protokol, tak aby také v členských zemích tyto ratifikace proběhly co nejrychleji. Možná, když byste mohli zdůrazňovat význam tohoto protokolu, byli bychom vám vděční. A možná, že Austin by mohl říct něco k podpoře parlamentu. Děkuji, Margaret. Vy jste se ptal mimo jiné, co musíme udělat v Evropské unii. V podstatě je to práce zejména pro komisi a různé úseky komise, poněvadž to nejde, tady nejde jenom o Sanko a Olaf. Týká se to mnoha Generální direktorátu. Posuzujeme celý text eh, z legislativního hlediska. Tím tedy procházíme před tou listopadovou konferencí. Eh, pak proběhne evaluace a budeme mít jasno, co je třeba učinit v legislativní oblasti a musím říci, že mnoho už učiněno bylo. Jenom abych ještě podpořil Margaret, je velice důležité, aby ratifikace proběhla u maximálního počtu stran, protože čím více bude ratifikujících stran a těch stran je celkem 176, tak tím silnější bude celý ten protokol. Čili v Evropské unii bychom se mohli ujmout příkladné role a provést ratifikaci co nejrychleji. Protokol musí být eh, ratifikován nejméně 40 stranami a poté se ten protokol může uložit u OSN do 90 dnů. Čili tady bychom skutečně mohli jít příkladem a mm, parlament by to mohl podpořit tím, že bude pozbudovat členské země aby ten ratifikační proces byl pokud možno rychlý, to by nám opravdu pomohlo. Děkuji vám, pane Rome. A ještě zde máme pana Stáse, který se chce něco zeptat. Ano, já jsem se právě chystal na něco zeptat, když nám vypadla elektřina. Já jsem tě říci, že práci Olafu, jeho eh, vedoucí roli a vyšetřovací roli eh, tu vysoce oceňuji, poněvadž je vynikající a chtěl bych za to výslovně poděkovat. Eh, nicméně jde ještě o další bod, o kterém budeme hovořit. Zde je to zejména záležitost kolegyně Ivanové. Nicméně také bych se rád zeptal Olafu, zda je pravda, že určití tabákoví giganti, s nimiž byly uzavřeny určité dohody, a to bylo už v roce 2004, to mm, byla taková jakási dohoda o zájmy. A to by zajímalo, jestli se tyto praktiky některých velkých tabákových koncernů nadále nadále vyšetřují. Samozřejmě, že tady platí prezumce neviny, ale třeba eh, Japan Tobacco, tady rád by mě, tady docela by mě zajímalo, jestli někdo zkoumal praktiky této firmy. Ve Wall Street Journal se eh, píše právě o této firmě a tvrdí se tam, že skutečně tato firma je předmětem vyšetřování. Mě by zajímalo, jestli je to pravda, jestli o tom máme nějakou povědomost. Protože pokud ano, pak eh, by bylo třeba eh, vnímat také v jiném světle to slyšení, které nás čeká, které tady za chvíli se sál naplní. Čili to by mě zajímalo, jestli skutečně Japan Tobacco je vyšetřováno. Ja, wer kann von Olaf äh, Takže kdo by se k tomu mohl vyjádřit Olafu? Děkuji, děkuji za tuto otázku. Ano. Chci to potvrdit, probíhá vyšetřování aktivit eh, JTI a také jsme o tom informovali tisk. A určitě budete eh, souhlasit s tím, že my nemůžeme běžící vyšetřování zde jakým, nějakým způsobem ventilovat. Ještě se hlásí kolegové z našeho výboru? Vypadá to, že nikoli. Takže uzavírám tento bod a můžeme si ještě uvědomit, že v 16.50 přesně přejdeme na další eh, program, na další bod, to je slyšení. A sice ohledně toho, jak by se dala zlepšit výkonnost, tedy boje proti pašování tabákových výrobků a jak lépe ochránit zájmy Evropské unie a minimalizovat škody v tomto smyslu. Takže Nyní otevírám bod číslo 9, který je na našem programu. Toto je veřejné slyšení, které úzce souvisí s předcházejícím bodem pořadu jednání. Pan předseda se omlouvá. Byl jsem informován, že slyšení je teprve bod 10, takže my máme ještě před sebou bod 9, eh, tedy pracovní dokument, který nám představí eh, Iliana Ivanova a, a Martin Cvikl z Evropského určitě. Srdečně vítejte v našem výboru a hned bych vám předala slovo. Nevím, jestli nejdříve navrhovatelka chce hovořit nebo představitelé účetního dvora? Jak chcete? I give uh, floor to the court of auditor. Takže slovo má účetní dvůr. Pan, máte slovo, pane Cviko. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Body 9 a 10 úzce souvisí. A já bych chtěl říci, že tady bych chtěl předložit stanovisko dvora k Herkulu 3. Již jsem tu po druhé, 22. dubna jsme projednávali návrh stanoviska a mezi tím účetní dvůr vydal stanovisko a my jsme to sválili v našem senátu 7. června, bylo to zveřejněno v úředním věstníku. Chci říci několik slov k vlastnímu návrhu a potom nastíním hlavní body ze stanoviska účetního dvora. Pokud je o návrh jak název ukazuje, jde již o třetí program z těchto programů. První začal v 2004 a je důležité říci, že Herkules 3 představuje značný nárůst oproti Herkulovi 1 a 2. V roce 2004-2005 to představilo 9 až 10 milionů euro, teď je to 50 milionů euro. Komise zvolila obnovení programu Herkul 2, což má znamenat lepší metodiku, vyšší cíle a větší míru naplňování těchto požadavků. Máme pět hlavních bodů v našem stanovisku. První se týká finančních dopadů dohod, do kterých vstupuje komise s výrobci. Za druhé, navržený navržena zvýšená míra spolufinancování, výkonnostní ukazatele, sledování programu a možnosti řízení programu. Začnu finančními dopady. Všichni víme, že od roku 2004 až do roku 2010 komise podepsala dohody se čtyřmi velkými výrobci ve výš, představuje to částku 2 miliardy dolarů. A byly zde částky vyplaceny členským státům a do rozpočtu společenství. V programu Herkules 3 komise bude alokovat 45,5 milionů euro na boj proti pašování a padělání cigaret, což je 40 celkové částky pro Herkules 3. V rámci programu Herkules 2 výdaje pro tento boj byly rovny podílu komise, ale u Herkulesu 3 ten podíl byl vypočten o 10 milionů nižší než plánované výdaje. A to proto, že dohoda s Philip Morris vyprší v roce 2016, pokud nebude prodloužena. Učení poznamenává, že členské státy mají velký zájem na zabránění pašování tabákových výrobků, protože to představuje ztráty v národních rozpočtech v řádu miliard euro. Máme odhady ve výši 10 miliard euro. Avšak komise a OLAF nemají informace o tom, jak jednotlivé členské státy vynakládají prostředky, které dostávají od výrobců tabákových výrobků. Takže tu není dostatečná koordinace mezi členskými státy a komisí. A v tomto kontextu určitý důvod má za to, že naléhavě třeba koordinace mezi OLAFem a členskými státy, které by měly si vyměňovat informace a měly by zvolit kooperativní přístup, jak na úrovni EU, tak i v členských státech. Druhý bod stanoviska. Navýšení spolufinancování. Je tu návrh navýšit maximální míru spolufinancování v rámci programu Hercules 3 a ta míra se zvýší z 50 na 80 a dokonce v oprávněných případů 90%. Účetní dvůr se domnívá dle stanoviska, že maximální míra spolufinancování u technického zařízení a komponent by měla být na úrovni 50%. Proto, aby se vyvážily národní zájmy a zájmy společenství. České státy dostaly 90,3% prostředků, 108 milionů euro. Tedy zdá se nepřiměřené, že by EU navýšila míru spolufinancování pro financování zařízení. Avšak účetní bod navrhuje, že v mimořádných případech maximální míra by mohla být navýšena na 90 tam, kde jsou finanční omezení v členských státech nebo kde riziko pašování cigaret je významně vyšší z důvodu zeměpisné polohy členského státu. Třetí bod ze stanoviska. Výkonnostní ukazatele. Cíle programu mají chránit finanční zájmy Unie a zabránit podvodům, korupci a jiným nelegálním aktivitám. A určitě důvod vidí prostor pro zlepšení při stanovení měřitelných ukazatelů a takové ukazatele jsou nezbytné, abychom umožnili vyhodnotit, zda Herkules 3 plní své cíle. Za čtvrté, sledování a hodnocení. 31. prosince 2014 komise má předložit zprávu o dosažení cílu programu Herkules 2. Podle názoru účetního dvora tato zpráva měla být nezávislá a důkladná a má jasně vyhodnotit přidanou hodnotu programu. A účetní dvor se domnívá, že poučení z Herkula 2 by měla být využita pro modifikace Herkula 3. A poslední bod ze stanoviska odpovědnost za řízení programu. Olaf odpovídá za řízení programu. S účetní dvůr rev, provedl vyhodnocení formy řízení a doporučil, aby Olaf předal na další služby komise některé součástí řízení a měl by se soustředit zejména na vyšetřování. Účetní dvůr provedl následné kroky ze zprávy z roku 2004 a trvá na svém stanovisku v tomto směru. V souhrnu, jak bylo požadováno, účetní dvůr vydal stanovisko k novému návrhu Herkules 3. I když program nepředstavuje velký rozsah prostředků EU, má, je to určitě významné téma, které by mělo být zajímavé jak pro členské státy, tak pro komisi. A sdělím dvě myšlenky na závěr. Efektivita programu Herkules. Pro účetin bude obtížné říci, zda Herkules 2 byl efektivní nebo ne protože máme poměrně málo nazbíraných informací k dispozici a chci vyzvat výbor, aby se dožadoval více informací k Herkulu 3. Za druhé, k potřebě pokračovat. Zdá se mi, že hlavním determinantem pro úspěšný program je efektivně, efektivní partnerství s členskými státy. A dopad na Herkules 3, který by byl izolovaný, bude mnohem omezenější. To jsou naše hlavní zjištění a těšíme se na další diskusy, zejména na nadcházející veřejné slyšení. Krát děkuji, pane Cvikle, za toto stanovisko účetního dvora. Hovořil jste o tom, že je nutné, aby tento účetní dvor zde působil. A nyní bych dal slovo naší paní navrhovatelce, která předložila velice rozsáhlý dokument. Uh, Děkuji. Vážení členové účetního dvora, vážní kolegové, jak už bylo uvedeno, Herkules 3 končí v prosinci 2013 a měli bychom vyhodnotit současný rámec a jeho následné kroky. Já plně podporuji myšlenku pokračování a myslím, že je velmi důležité, aby byly přiděleny dostatečné prostředky pro řešení nelegálního pašování tabákových výrobků na území EU. A jak vyplývá z předcházejícího bodu, závažnost a rozsah i dopad na rozpočty EU a ztráty pro evropské rozpočty i rozpočty členských států představují 10 miliard euro, takže je to významná částka. A současně bychom měli zaručit účinnost financování na další finanční období. Tudíž eh, podporuji stanovisko účetního dvora týkající se jasných výkonových ukazatelů, které nám umožní vyhodnotit dopad status quo a projektů, které jsou financovány. A po uvolnění prvních pracovních dokumentů začátku roku pro jednání výboru několik otázek je nezodpovězeno. Realizace programu, a odhadnutá alokace prostředků pro Herkules 3. Proto jsme připravili druhý pracovní dokument, který řeší nadcházející otázky. Kvalita výdajů u Herkula 1 v roce 2004, výdaje v rámci prostředků na technickou pomoc a překryv mezi Herkulem a dalšími programy EU. Za prvé výdaje v rámci programu od schválení Herkula 1 jak už jsme projednali, čtyři výrobci poskytují přes 2 miliardy amerických dolarů do rozpočtu EU. A, a z 92% to převádějí přímo do rozpočtu členských států v, v, v období 2013 cílem bojovat s pašováním a paděláním cigaret. Jak už jsem zdůraznila v prvním pracovním dokumentu, je klíčové vyhodnotit, jak byly vynaloženy tyto zdroje od začátku programu. Nedávný dokument komise o naplňování programu zatím stále neposkytuje jasné odpovědi o tom, jak tyto prostředky byly vynaloženy. A na to jsme také poukázali ve stanovisku četního dvora z roku 2004. Absence relevantních informací o tom, jak členské státy využívají tyto prostředky, vede k otázce, jak tedy tyto komunitární programy jsou využívány. Zranitelnost domácího trhu vůči pašovaným cigaretám byla také vzata v úvahu. Za druhé otázka výdajů v rámci podle technické části programu návrhy Hercules 2 a 3 znamenají navýšení této pomoci z 50 na 79 a spočítalo to zejména v nákupu rengenových skenerů. 21 skenerů bylo již zakoupeno, představují 12,5 milionů euro. Nicméně máme informace od OLAFu, že efektivita těchto skenerů pouze ve dvou případech Irsko a Malta. A já se chci zeptat, Olafu Zdana může poskytnout více informací o podobných projektech v jiných členských státech, zejména zda bylo provedeno rozsáhlé hodnocení technického naplňování pomoc, formy pomoci. Je třeba zajistit, že je dostatek zdrojů pro boj s nelegální činností na území EU a zejména na východoevropské hranici, která se zdá být nejzranitelnější z hlediska studie KPMG, takzvaný projekt STAR. A je to také projekt, je to také potenciální překryv mezi Herkulem a dalšími programy EU. Například o, OLAF, DG Taxud a další složky komise poskytují technickou pomoc členským státům a proto potřebujeme ujištění, že efektivní koordinace těchto složek byla zajištěna Účetní dvůr také poukázal ve svém stanovisku na to, že je třeba lépe koordinovat eh, činnost Taxudu a DG Taxud a OLAFu. A vyzvu komisi, aby popsala technické zařízení použití národními represivními složkami, zejména nakoupené z prostředků společenství a jaký je dopad těchto výdajů na boj proti nelegálním aktivitám. Závěrem tedy máme několik otázek a já bych si přála tyto otázky položit. Olafu, zejména otázka financování třetích zemí. Plně chápu, že boj s nelegálním pašováním vyžaduje rozdílné postupy na úrovni EU a členských států i třetích zemí, ale byla bych vděčná, bych od vás, od Olafu tedy uslyšela další vysvětlení, pokud je o projekty a financování aktivit tohoto boje mimo EU. Jaké konkrétně projekty financujete, jaká existují kritéria pro úřady orgány třetích zemí, aby se ucházelo tuto pomoc. A důvod, proč kladu tuto otázku, je, že by bylo zajímavé slyšet, jaké jsou to projekty, protože podle studie KPMG minimálně 11 členských států dostalo méně než 2 ročních závazků na rok 2007 až 2011 z celkové částky na projekt Herkules a některé státy mimo Evropskou unii dostaly 4 těchto celkových ročních závazků. A důležitá otázka, kterou poraz, po, položil pan Cvikl a vyjadřuje tedy stanovisko účetního dvora, se týká řízení programu. A tady bych opět požádal Olaf, Jaký je váš eh, pohled na otázku potenciálního střetu zájmu mezi eh, orgánem řídícím a kontrolujícím tyto prostředky současně? A konečně jsem ráda, že náš výbor pořádá slyšení, který bude následo- které bude následovat tento bod. A věřím, že nám poskytne odpovědi na některé otázky, které zatím odpověď nenalezly. Děkuji. Danke, eh, kolegin. děkuji, paní kolegyně Ivanova. A já navrhuji vzhledem k tomu, že čas už pokročil, abychom se nyní soustředili tedy na tento pracovní eh, dokument, eh, případně na vystoupení účetního dvora o ostatní otázky by měly být vztahovány pak s následujícím slyšením. Takže chtěl bych se zeptat, chce se někdo na něco zeptat? Kolega Gajer. Ano, já bych chtěl na to zareagovat. Mně jde o pracovní dokument. Blahopřeji kolegyni Ivanově eh, k této dobré práci. Mám jednu otázku. Možná ehm, na ní může odpovědět rada nebo komise. Je to obecnější záležitost. V té míře, v jaké jsem pochopil eh, smlouvu, tak ochrana hranic je záležitostí členských států. To znamená eh, samozřejmě, že je nutné zde přizpůsobovat. Mm, a jsem tedy proto, abychom tedy pokračovali v Herkulu 3 ale můžeme diskutovat eh, v rámci EU, jak to bude fungovat a jak to bude financováno od roku 2013. Zdá například hlavní město Velké Británie nebo i ostatní hlavní města tvrdí, že EU musí dělat úspory. Pokud jsem to dobře pochopil, tak vlastně v rámci Herkulu 3 by tato záležitost měla spadat do kompetence členských států. Samozřejmě, že hranice musí být efektivně střeženy a samozřejmě tam, kde je nutné, jak si, aby Evropská unie do toho vstupovala, tak do toho může vstupovat. To záleží také na politických výsledcích. Ale eh, v této souvislosti poukazovat na to, že tady vlastně EU převírá úkoly, které v podstatě náleží členským státům a že by se to mělo pokrývat také komunitárními prostředky, které vlastně by měly ležet v odpovědnosti členských států, to je otázka, která je velice důležitá a myslím si, že by se to mělo také zohlednit v našem pracovním dokumentu, také v souvislosti s diskusemi ohledně víceletého finančního rámce. Bylo by dobré přesně stanovit, co dělá EU, co dělá EU proto, aby pomáhla členským státům a tak trošku zareagovala teda na ty eh, pláče v těchto členských států v tom smyslu, že se musí eh, realizovat úspory. Eh, tyto členské státy někdy tvrdí, že EU dělá více než by měla, protože vlastně přebírá v některých oblastech úkoly, které náleží eh, členským státům. Děkuji mnohokrát. Eh, nikdo se z výboru dále nehlásí, takže opět eh, prosím účetní dvůr, aby se vyjádřil k této otázce. Paní, eh, Cvik, pane Cvikl, paní Ivanova položila na vaše adresu ještě nějaké otázky, takže můžete odpovědět nebo komise, nebo OLAF, promiňte. Takže může někdo za komisi zaujmout stanovisko, nebo někdo z OLAFu? Paní Hofman. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych zaujala stanovisko k té poslední otázce, kterou položil pan Gajer, který se ptal, zda to, co je financováno Herkulem, není v podstatě úkolem členských států, to znamená ochrana hranic. K tomu musím říci, že Herkules je to eh, podle příslušného článku smlouvy o fungování Evropské unie. Je to vlastně článek, který se zabývá bojem proti podvodům. A tam je přesně v tomto příslušném článku napsáno, že je to společná úloha členských států na úrovni EU. Takže není možné říkat, že je to uh, úkol, který náleží členským státům. Přiznávám a je správné konstatovat, že v některých oblastech, právě co se týče technické pomoci, tak v některých těchto oblastech může dojít k překrývání. Ale tomu se vyhneme, pokud zde budeme stanovovat jasný obsah koordinace na úrovni komise a pokud budeme mm, velmi úzce spolupracovat s našimi kolegy z ostatních ředitelství justice, taxit a také home. My spolupracujeme s těmito ředitelstvími, zvláště z hlediska vyhodnocování výsledků. Na tomto výboře jsou vždy také kolegové z ostatních ředitelství. A samozřejmě, že musíme dávat pozor na to, aby prostředky, které vydáváme, byly také věcně a správně vynakládány, ale tak také postupujeme. Děkuji mnohokrát. Chce někdo vystoupit za komisi? Není tomu tak? Prosím. Chcete něco ještě dodat? Promiňte, pane předsedo. Já jsem právě hovořila eh, za komisi, musím podotknout. Děkuji mnohokrát. Dobře, takže tím bychom mohli dokončit tento bod. Pane Svikl, chcete ještě něco vyjádřit? Závěrečné připomínky, prosím. Thank you very much. Um, just on what had been said is... Děkuji. Jenom to, co říkal pan Gaja. My vlastně z tohoto důvodů jsme říkali ve stanovisku, že kofinancování by mělo být v poměru 50-50 a e, jenom v případech, které jsou skutečně e, zdůvodnitelné, tak by to mohlo být zvýšeno. Tady se hovoří až o 80 e, procentech, takže to jsou tady různé možnosti boj, boj, boj proti falšování cigaret ale my tedy musím říct, eh, máme ne plné informace o tom, eh, jak s tím prostředky zacházejí členské země, čili tady eh, to budeme moci dosáhnout až s pracovním dokumentem. Okay. I give uh, the rapporteur. Dobře, takže eh, ještě dáme slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, za komentáře pana Gajera. Já musím říci, že tady jsem nedostal odpovědi na všechny své otázky, ale já je zopakuji na slyšení. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, tím jsme dospěli ke konci bodu číslo 9 a můžeme přejít de facto k bodu číslo 10, jak už jsem to před chvíli předčasně učinil. Jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme se opakovaně zmínili o tématu Herkules 3, jak to vypadá s pašováním cigaret, jak lze chránit finanční zájmy Evropské unie. A z tohoto důvodu máme na pořadu jednání také veřejné slyšení a já bych eh, nyní srdečně přivítal naše hosty. Jako vždy, když pořádáme slyšení a navíc jsme dnes měli výpadek proudu, tak máme tím spíše nedostatek času. Důležité ovšem je, abychom dali najevo, jak je toto téma pro nás důležité. Já bych chtěl poděkovat paní Elianě Ivanové, která jako zpravodajka Evropského parlamentu předložila pracovní dokument, který jsme právě projednali. Zde se v rámci diskuse eh, zpracovávají také výstupy ze soudního dvora a zde je ten správný okamžik, kdy se může do věci vložit eh, Evropský parlament prostřednictvím výboru pro rozpočtovou kontrolu. Po tom, co nám zde Eh, řekla na začátek pana, paní Ivanova, eh, máme zde tři odborníky jako hosty. Jako první je eh, pan Steve Payne, ředitel vztahy pro vztahy s vládními orgány za Japan Tobacco. On si vezme slovo, předkládám, z hlediska tabákového průmyslu, zkušenosti s Herkulem 1 a Herkulem 2 nám zde budou představeny. Dále bych přivítal eh, pana Arnase Adomenase, který je celním ataše eh, na stálem zastoupení Litvy při Evropské unii. A to bude také velice zajímavá perspektiva eh, vzhledem k tomu, že se to týká vnějších hranic Evropské unie. Čili zkušenost členské země s těmito opatřeními a co je třeba změnit do budoucna. A jako třetí vystoupí v prvním kole paní Rozalia Vladová, expertku, e, která pracuje v příslušném úseku bulharského ministerstva a zde se zase dozvíme pohled eh, z perspektivy východní hranice Evropské unie, takže já vás zde vítám. Eh, pak eh, bude možno, bude tedy čas na kolo otázek, no a pak v druhé části přivítáme další dva řečníky, jednak doktora Petra Kellera z celního eh, z Německého úřadu pro vyšetřování trestné, tre, eh, celní trestné činnosti a dále Margaret Hoffman, eh, která promluvila už k minulému bodu. Já bych rád upozornil na to, že jsme se dohodli na určitém časovém rámce. bych prosil všechny řečníky, aby dodržovali čas a předpokládáme, že pan Payne eh, dostane 10 minut a také ostatní vědí, kteří kolik času dostanou. A na začátek by ještě dal slovo paní Ivanové. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že to mohu říci velmi stručně, jestliže tedy chceme šetřit čas. Já musím říct, že jsem velice ráda, že zde máme řečníky, kteří nám chtějí prezentovat různá hlediska. Doufáme, že zazní odpovědi na otázky, na které se těšíme a přeji nám všem, aby ta diskuse byla vhodná. Ano, děkuji. Budeme daleko rychlejší, než jsme čekali, ale opravdu chceme dát slovo externím expertům, expertům z praxe. Tak především tedy pan Steve Payne. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem eh, připravil prezentaci, nevím, jestli tady uvidíme na obrazovkách, nebo jestli byla vytištěna rozdána. good afternoon again. Um... Eh, děkuji a dobré odpoledne. Já se pokusím to říct stručně a v daném čase. Bude to velmi stručný pohled eh, z hlediska tabákového průmyslu. Eh, tak eh, a možná, že se také dostaneme eh, k dalším novým rizikům a co s nimi. Takže já myslím, že tato čísla většinou znáte zhruba jedna desetina spotřebovaných cigaret je nelegální, čili globálně to je 550 miliard cigaret obrovské množství tedy v Číně, to je kolem 200 miliard kusů, ale i mimo Čínu je to pořád ještě obrovské číslo. Bohužel se předpokládá, že ten nelegální trh s cigaretami prostě 12% ročně, což je dvojnásobek legálního trhu s cigaretami. No a dnes, když se podíváme na celkovou hodnotu, tak je to 40 až 50 miliard amerických dolarů ročně, to je eh, hodně, i když se podíváme na ten konzervativnější ohled. A eh, ta ztráta pro Evropskou unii je tedy 10 miliard. A to jsou čísla ze nezávislých externích zdrojů a z Euromonitoru máme, jak je tady řečeno, tato čísla. Jednou z eh, významných eh, hnacích sil je samozřejmě zisk eh, za touto tímto nelegálním obchodem. No a samozřejmě to je v kombinaci s daňovou situací. Třeba v západní Evropě jako Velká Británie nebo Irsko, kde balíček cigaret je kolem za zhruba 8 eur, a třeba na Ukrajině, na východním konci Evropské unie, je to jedno euro, no tak samozřejmě to je velká pobídka pro pašování, neboť se zde slibují obrovské zisky. Je to ovšem problém, který má stranu poptávkovou i dodávkovou. Samozřejmě ta, to vysoké zdanění je velké, velká pobídka pro e, nabídkovou stranu, tady, že to obcházení e, spotřební daně a DPH. No a mm, poptávka samozřejmě s tím, jak se daně eh, zvyšuje, no tak samozřejmě zvyšuje se cena a tudíž individuální spotřebitel e, pro něho je tedy velice atraktivní, aby si koupil produkt, který je nelegálního původu. Odkud pocházejí takovéto nelegální cigarety? Je vidět, že je to problém globální. Z hlediska pašeráků ta většina je z jihovýchodní Asie, zejména z Číny. Tam eh, eh, Máme zde tedy mnoho eh, kontrabandu a eh, z této oblasti se tedy dostávají do Evropské unie nelegální produkty a další cesta je z východu, východního sousedství Evropské unie a z středního východu. Nemáme tady Jižní Ameriku, to je situace zejména v, Paragra- v Paraguaji, my tady hovoříme spíše o Číně. Ale přesto tady vliv je na Evropskou unii. Zajména nás tedy zajímá jeho východní Asie, střední východ a východní hranice Evropské unie. To jsou ty hlavní zásobovací cesty. Takže jaká rizika zde vznikají? a na co bychom se měli zaměřit. Největší problém z hlediska velkého průmyslu jsou ty tzv. illicit whites. Proč? E, protože my jsme soukromá společnost a nic s tím neuděláme. E, pokud by někdo padělal naše výrobky, tak samozřejmě můžeme podniknout soudní kroky. Ale pokud někdo e, pašuje cigarety, e, které nejsou v naší značky, tak samozřejmě s tím nic e, neuděláme. Tady potřebujeme pomoc. Takže my se na to díváme ze dvou stran. E, takže tady se podíváme, jak se daří zachytávat pašované cigarety. Takže my vidíme, že Eh, počet, množství našich produktů, které se zadržuje, tak eh, skutečně klesá, poněvadž my více kontrolujeme své distributory, vlastní výrobu a tak dále. Čili tady je jasný pokrok. I když se to, to podíváme třeba z hlediska, z hlediska zadrženého kontrabandu. Ale když se podíváme na počet, počty eh, nelegálních cigaret, tak, eh, a to už nejsou naše značky, tak eh, tady to narůstá. S tím my nic neuděláme. No a tady to z hlediska spotřeby. To je z projektu stále KPMG. A tady vidíme, že tedy za posledních šest let tady máme určitý nárůst těch nelegálních cigaret. A vidíme, že v roce 2006 mm, to bylo skoro nula a v roce 2011 je 24%. A to znamená, že nám tady narůstají rok od roku nejenom tady podíl, ale také v absolutních číslech. Takže my tady vidíme, že naše produkty které jsou tedy zachycovány, ten počet tedy klesá, ale přitom celkový počet nelegálních cigaret je na vzestupu. Takže co s tím asi tak můžeme dělat a zejména tedy, co s tím můžeme dělat my a co můžeme dělat společně. Já už jsem dnes odpoledne eh, určité debaty absolvoval a pro nás je tedy to důležité, aby se to týkalo všech výrobců, všech. My jsme pro tuto iniciativu, ale ta bude fungovat pouze tehdy, když se bude týkat všech. Poněvadž, když se podíváme na tu situaci tzv. illicit whites, tak to nestačí, aby se opatření týkala pouze největších firm to problém nevyřeší. To se musí týkat velkých, malých i středních. Pokud ne, tak je to ztráta času. Co dělá naše firma JTI? Tak máme to poměrně hodně. Eh, snažíme se tedy utávat šrouby s, ve spolupráci s vládou. Eh, více kontrolujeme distributory a jejich počínání na trhu a de facto výsledkem je to, že pošty pašované sklady naší značky opravdu klesají. Samozřejmě zajímáme se také o veškerou sledovací technologii a snažíme se eh, povzbuzovat veřejné povědomí o tom, jaká je problematika, kam eh, vlastně jdou peníze utracené na nelegálních produktech hodně spolupracujeme s vládními orgány a také s dalšími účastníky toho dodavatelského řetězce, naši dodavatele a tak dále. No a jak jsem už řekl, každý, kdo by padělal naše výrobky, bude čelit právním krokům. Také ovšem by bylo dobré, kdyby se konaly další věci, které my už neovlivníme. Samozřejmě posilovat vynucování. Ano, to je samozřejmě důležité, ať už se to týká nasazením lidí, nasazením vybavení. Tady je třeba přidat. E, dále je e, přísnější postihy. To vlastně nic navíc nestojí, ale bychom byli rádi, e, kdyby tedy ti, kteří jsou chyceni a nakonec jsou souzeni, tak se jim nic moc nestane, poněvadž těch, těch činnost není eh, z hlediska justice posuvána jako příliš závažná. Také si myslíme, že velkým krokem správným směrem by bylo zesílení postihu, eh, protože mnozí tedy vnímají jako závažnou trestnou činnost pašování drog, ale tabák do toho nespadá. Dále zvyšování povědomí spotřebitelů, tady bychom také mohli společně mnoho dokázat. No a dále spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie a to znamená na bezprostředních hranicích, ale také v oblasti eh, severní Afriky a středního východu. No a také s Čínou. No a ještě další věc, eh, která se týká eh, ničení zabavených produktů. To je věc, se kterou počítáme, ale v řadě zemí de facto to zachycené zboží se neníčí, ale eh, prodává se znovu, jakousi oklikou se dostane na trh a eh, potom je třeba, když se zachytí, třeba se zachytí ještě po, druhou, po druhé. Takže je skutečně důležité, aby se opravdu veškeré zadržené zboží důsledně ničilo. No a na závěr bych ještě chtěl říci, že rádi s vámi budeme spolupracovat, jak to jenom bude možné a podporovat vlastní spoluprací eh, chceme veškeré vaše úsilí. Děkuji vám. Děkuji, pane Pejne, za vaše úvodní vystoupení. A jak jsem navrhl na začátku, myslím, že optimální by bylo, kdyby pan Adumenas navázal okamžitě na vaše vystoupení, takže potom proběhne výměna názorů se všemi třemi účastníky panelu. Vítejte ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máte slovo. Mikrofon je před vámi. Uh, thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Chci poděkovat za pozvání k účasti na tomto veřejném slyšení. A ve své prezentaci budu hovořit o hrozbách pašování cigaret pro Litvu, jak tedy se vyrovnáváme s těmito hrozbami a také vám poskytnu přehled o zkušenosti litevské celní zprávy z programy Herkules. Některé náměty, jak posílit spolupráci na východní hranici EU. A statistické výsledky boje proti pašování cigaret. Také zmíním vedlejší účinky. Efektivní oboje proti pašování cigaret a také nabídnu některé závěry. Takže hrozby. Litva je malým členským státem, který má vnější hranice s Ruskem a Běloruskem. A tyto dvě země patří k největším výrobcům cigaret pro nelegální trh v Evropské unii. A cenový rozdíl je základní otázkou, která urychluje pašování. A také nedávná ekonomická recese přispívá k nárůstu pašování cigaret. zejména pokud jde o sousední oblasti po Baltí, protože tato forma podnikání je nesmírně výnosná. Podívejte se na, na mapu. Vidíte zde Litvu a další sousední země a vidíte modré šipky, které ukazují nelegální cesty, kudy pronikají cigarety na trh Evropské unie. 31% zabavených cigaret na hranici z oblasti Kaliningrad a 40% těchto cigaret jsou zadrženy na hranici s Běloruskem. 40% zabavených cigaret Ehm, za cigaret je značka Jingling, která je vyráběna eh, ruskou společností Baltijská tabašná fabrika v Kaliningradu. A výsledky analýz ukazují, že více než 60 zabavených cigaret v Litvě litevskou celní zprávou jsou určeny pro černý trh jiných členských států EU. Spojené království, Německo, Polsko. To znamená, že litevská celní zpráva nese obrovskou zátěž při ochraně hranic a ochraně dalších členských států před nelegálním pašováním cigaret. Cenový diferenciál, cenový rozdíl je faktorem, který urychluje nelegální pašování cigaret. Obrovské zisky činí tento typ pašování atraktivním pro organizované zločinecké skupiny a také pro běžné občany. Je možné dosáhnout tisíci procentního zisku při pašování těchto cigaret. A kromě toho tedy nejen rozdíl ceny, ale poměrně nízké tresty oproti jiné trestné činnosti, pašování drog, pašování střelných zbraní, zatraktivňují tento typ eh, trestné činnosti. A názor veřejnosti na nelegální pašování eh, cigaret není tak eh, záporný oproti jiným typům trestné činnosti. Takže jak řešit tyto hrozby? Jako obvykle, každý problém má více než jenom jedno řešení a existují vlastně různé způsoby, jak čelit problému pašování cigaret. Jedna věc je bojovat s pašováním, druhá cena je snížit ceny cigaret. A víte, že nelegální pašování narůstá a pokud bude cenový rozdíl tak vysoký, tak bude narůstat nelegální pašování. Což znamená, že celní zprávy budou muset věnovat stále více prostředků na boj s pašováním. A bude to vlastně takový nekonečný příběh. Takže Evropská unie se rozhodla bojovat s pašováním a celní zpráva odpovídá za naplnění tohoto úkolu. Tedy jak potírat pašování cigaret. Hlavní faktory přispívající k účinnosti boje proti pašování cigaret jsou tedy dostatečné lidské zdroje, moderní vybavení, řešení v oblasti informačních technologií, jak v oblasti softwaru, tak hardwaru, spolupráce a dostatečné finanční zdroje. A také existují dva odlišné typy boje v rámci celní zprávy, tedy celní kontroly na hranicích uniformovanými eh, celníky a také kontroly ve vnitrozemí. A další typ je vyšetřování a sledování, kdy se zabýváme organizovanými zločineckými skupinami a případy ve většího rozsahu. Jak zvýšit efektivitu? Pokud chcete zvýšit efektivitu, musíte zvýšit počet pracovníků, kteří se zabývají těmito problémy. Je tu snaha je lépe motivovat, zvýšit odolnost vůči korupci. A dalším aspektem je zajistit, dostatečný objem moderního zařízení, které by bylo k dispozici. Je třeba tyto prostředky pravidelně modernizovat, aktualizovat. Také je klíčové spolupracovat s celní zprávou jiných členských států i třetích zemí a zajistit, že dostatečné finanční zdroje jsou k dispozici pro celní zprávu. A o tom ještě pohovořím, proč je důležité mít dostatek financí. Nyní několik informací o zkušenostech litevské celní zprávy z programy Herkules. Já jsem již kladl otázky týkající se, kolik členských států dostalo financování na program Herkules. Co se týče litevské celní zprávy, vidíte nedávný nákup mobilního zařízení, tedy mobilního rengenového skaneru v ceně 1,8 milionu euro. Polovina této částky byla kryta programem Hercules 2. A zaprvé to uhradí tedy Litva a potom vlastně státní zpráva požádá o proplacení 50% této částky. Pro program Hercules 2 jsme měli také projekt celní zprávy Litvy modernizace systém, systému detekce státních poznávacích značek, což představuje 353 tisíc euro. A u Herkula 1 litevská cení spána koupila zařízení pro sběr důkazů. Jak zlepšit spolupráce na východní hranici Evropské unie. Jeden příklad nové myšlenky, jak využít finanční prostředky z programu Herkules. Estonsko, Litva a Lotyšsko a jejich celní zprávy realizují společný projekt sloučení tří národních eh, systémů pro detekci SPZT do jednoho, eh, jednoho jediného regionálního systému, kdy bude jednodušší získávat z této databáze údaje a všechna eh, relevantní data budou ukládána do této databáze. Tento projekt je spolufinancován z programu Hercules 2 a rozpočet na tento projekt je 250 tisíc euro. výsledky boje s pašováním cigaret. Celní zpráva v Litvě zabavila 211 milionů cigaret v roce 2010 a 112 milionů cigaret v roce 2011. Stojí také za zmínku, že v roce 2011 došlo k obrovskému zabavení 17 tun surového tabáku, který by stačil na výrobu 100 milionů cigaret. A došlo také k zajištění, zjištění a zajištění dvou velkých organizovaných kriminálních skupin kriminální službou celní zprávy v roce 2011. A legální prodej cigaret narostl o 13% v 2011 a výběr spotřební daně se zvýšil o 16% ve stejném roce. Také zde vidíte některé záběry na zadržené zboží, tedy pašeráci využívají těchto prostředků pro přepravu, pro pašování cigaret a běžní občané jsou stále více zapojováni do těchto aktivit. Vidíte různá, různé skrýše, které jsou používány pro ukrývání a pašování cigaret na východní hranici. A nyní hovoříme o vedlejších účincích účinného boje proti pašování. Jak dojde ke zvýšení účinnosti? Dojde k vyšším investicím do zařízení. Znamená to, že budeme efektivněji bojovat s pašováním. A to znamená, že budeme zabavovat více cigaret, bude třeba zahájit více vyšetřování, tedy v rámci přípravného řízení. A znamená to, že budou zvýšeny náklady na národní úrovni. Litevská vláda se rozhodla neprodávat zpětně zabavené cigarety, což se liší od eh, přístupu k, jiným, k jinému zabavenému zboží. Ty cigarety jsou všechny zničeny a také to zvyšuje náklady. Čím více cigaret se zabaví, tím je nákladnější jejich ničení a jejich pře- náklady na přepravu, na skladování, to vše narůstá. Jako příklad uvedu roční výdaje litevské celní zprávy na údržbu skladovacích prostor typu F představuje 695 088 euro. Tedy skladování podle typu F, to jsou celní sklady, kde se ukládá tedy zboží a také tedy cigarety. Takže když vezmeme v úvahu výdaje na národní úrovni, které narůstají na základě každé investice do účinnosti. Pokud nakoupíme skanér tak on nefunguje sám o sobě. Je třeba nabrat devět pracovníků, kteří budou 24 hodin denně provozovat tento skener. Potřebujeme čtyři směny po dvou pracovnicích, pokud je chceme provozovat. Pokud má být efektivní takové zařízení, potřebujeme tedy čtyři krát tři pracovníky, což znamená, že po každé investujeme do efektivního zařízení, tak to znamená více zdrojů určených pro tyto úkoly, více lidských zdrojů, více finančních prostředků na ničení a nakládání se zabavenými výrobky. Takže není tedy závěry této prezentace z hlediska národní státní zprávy. Nejpotřebnější podpora pro program Herkules je spolufinancování vybavení. Vy víte, že program EU nemohl být využíván na jiné typy financování lidských zdrojů, na náklady na údržbu zařízení takže víte, že hlavní věc, na kterou bylo možné tyto prostředky využít, bylo zařízení. A návrh je navýšit míru spolufinancování až na 80 a z našeho hlediska je to rozumné a vyvážené s přehlednutím k vedlejším účinkům na národní úrovni u těchto prostředků. A společné regionální projekty mohou být příkladem, jak zlepšit spolupráci celní zprávy do budoucnosti a je na členských státech, aby předkládali nové myšlenky, nové náměty a podnikali společné kroky v boji s pašováním. Děkuji vám za pozornost a rád zodpovím vaše otázky. Děkuji, pane Adumenasi. Vidíme, že je tu celá řada aspektů, o kterých jste hovořil. A určitě bychom měli řadu otázek, ale zřejmě nám čas neumožní je položit a proto není dám slovo bez dalšího další řečnici, paní Rozály Vladově, představující bulharskou vládu. Paní Vladová, vítám vás ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a Dávám vám slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, good afternoon, ladies. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem velmi ráda, že tady mohu s vámi dneska být a prezentovat vám zkušenosti s pašováním cigaret v Bulharsku. Jak víte, je to velmi vážný problém pro všechny země EU a společně mm, proto, proti tomu musíme bojovat. Jde o to, abychom chránili vnitřní trh, zajistili bezpečnost našich občanů a bojovali proti organizovanému zločinu. Tak eh, především, eh, jak dnes spolupracují bulharské úřady. Jak vidíte, cigarety se produkují ty, které nám jde zejména na Ukrajině, Bělorusku a v Rusku. Pak se expertují do Egypta a dalších zemí. A k nelegálnímu obchodování dochází tehdy, když tyto cigarety dospívají na evropské trhy, nejčastěji přes středomořské přístavy nebo nejbližší, nejbližší hranice. Eh, hlavním motivátorem je cena. Jak vidíte na tomto snímku, kolem Bulharska jsou země, v nichž je cena eh, cigaret nižší než v Evropské unii. Proto tady eh, Bulharsko patří k země, zemím, které jsou používány jako vstupní body na trh Evropské unie. Tady vidíte strategie, strategickou pozici Bulharska mezi zeměmi s levnými cigaretami. Eh, On, tyto cigarety prostřednictvím řeckých a bulharských přístavů se potom dostávají dále do Evropské unie. Bulharské úřady to chápou a berou situaci velmi vážně. A Ukazuje se to také na počtech zabavených cigaret. V roce 2007 to bylo pouze 19 eh, milionů kusů až 200, téměř 50 milionů kusů v prvním eh, v roce 2010 a 150, 125 tisíc v prvním pouletí 2011, takže to vidíte, že to je obrovský nárůst. Existuje celá řada opatření, jak členské země EU spolupracují. Máme mezinárodní dohody a tak dále a můžeme také dosávat lepší výměny informací a transparentnosti. V současné době jde o posílenou spolupráci centrálních a regionálních orgánů a to má velice významný dopad, zejména tím, že se včas poskytují informací a daří se vystupovat na legální cigarety ještě před tím, než se dostanou na území EU. Já bych eh, kromě toho ráda navrhla několik opatření, která napomohou efektivnosti tohoto boje. Mezinárodní ko- kooperace a spolupráce mezi agenturami v reálném čase. Dále je třeba optimalizovat interní organizaci. Dále je třeba mít dostatečné administrativní kapacity na posílení kontroly. No a v neposlední řadě vybavení moderními technickými prostředky na hranicích. Tím se zvýší účinnost těchto kontrol a ubude potřeby personálu. Program Hercules je přímým důsledkem úsilí Evropské unie v této oblasti. Jakožto příjemce programu Bulharská provedla několik důležitých transferů znalostí. V roce 2007 byl podepsána smlouva o prvním kofinancovaném technickém projektu. Nicméně dopad tohoto programu je omezen zejména z důsledku rozpočtových škrtů a podobně. To se týká zejména technického vybavení. E, dalším faktorem je vysoká cena technického vybavení. Je tedy velmi obtížné, aby bulharské úřady byly schopny Eh, zaplatit polovinu ceny, to jsou miliony euro Zde máme doporučení. Doporučení, která mohou zlepšit kapacitu programu Hercules v příštím období na léta 14 až 20. Zásadní je důraz na lepší technické vybavení, eh, což nám tedy pomůže zejména být silnější v oblasti prevence. A samozřejmě lepší vybavení znamená lepší účinnost. Tím, že se zvýší spolufinancování ze strany programu Hercules, to skutečně pomůže zejména menším zemím. A to znamená, že to zejména technicky posílí naše celní orgány. Dalším doporučením je přijmout kritéria eh, podle geografické lokace a podle ohrožení hranic ze strany nelegálního obchodu. Eh, čísla jsme už eh, viděli, takže prostě víme, jaká je současná situace. No a důležité je eh, pracovat na opatřeních, která eh, pomohou zachytit eh, pašované cigarety ještě před územím Evropské unie, před překročením hranic. Závěrem by se dalo říci toto. Nelegální obchod s cigaretami je závažným ohrožením každého státu. A je třeba, aby příslušné národní orgány spolupracovaly také se sousedy a také se ostatními členy EU. E, pokud se program Herkules e, upraví v souladu s našimi doporučeními a pokud se k financování ze strany Herkulu zvýší na 80%, to skutečně velmi pomůže ochraně evropských zájmů a zvýší účinnost boje proti pašování cigaret eh, na hranicích Evropské unie. Tolik jsem vám chtěla říct a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Vladová. No a to byl konec našeho prvního kola a nyní mají naši poslanci příležitost eh, vznášet dotazy. Ano, eh, pane předsedo, eh, já vidím, že už je 6 hodin a chceme dotáhnout to do konce. Takže já mám jenom stručné otázky pana pana Pejna. Vzhledem k tomu, že pan Tobacco je jednou ze čtyř firm, které mají podepsány smlouvy s komisí a spolufinancují boj proti nelegálnímu tabáku. Mě by zajímalo, jak vy vidíte účinnost programu Hercules, jak vy vidíte obecně úroveň spolupráce mezi tabákovým průmyslem a komisí. Je to podle vás eh, dostatečné, uspokojivé? nebo máte nějaké informace, jak se tyto prostředky uplatňují v jiných členských zemích. Vy jste ve své prezentaci zmínil několik opatření boje hm, proti legálním cigaretám. Eh, co by podle vás bylo nejúčinnějším způsobem vedení tohoto boje? Jaká konkrétní doporučení byste měl pro příští program Herkules 3. A k panu Adominasovi mám jednu otázku. Eh, situace na Litvě. Já tedy o tom sám moc nevím, ale možná byste mohl eh, nám to objasnit. Pokud by Litva eh, dostala přímo nějaké prostředky eh, na základě dohod eh, s tabákovými společnostmi. Eh, pokud ano, mohl byste říci, co se z toho financuje, kromě tedy ještě toho programu Hercules? Ano, děkuji. Další kolegové se chtějí ještě na něco zeptat a já bych navrhl, abychom nejdříve si vyslechli všechny otázky. Pan Mulder? Děkuji, já mám dvě stručné otázky. My jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a zajímají nás samozřejmě ztráty evropského rozpočtu. Mají tedy panelisté eh, nějaký, eh, nějakou představu o tom, jak velká je ztráta pro evropský rozpočet, kromě tedy té ztráty na daních a tak dále. A tedy eh, nakolik toto pomáhá, ta opatření, která financujeme, pomáhají snižovat tento problém. A pak druhá věc je koordinace na evropské úrovni. Kdo by to ovšem měl udělat, ačkoliv s tím souhlasím, musím se na to ptát. Má to být spíše Europol, nebo by to měl být eh, evropský veřejný prokurátor? Děkuji, Anne. Inge Gressle chtěla pogratulovat zpravodajce, protože eh, se jí podařilo skutečně zajistit eh, konání tohoto slyšení. Ostatní nedokázali jak si získat tuto milost. Zřejmě eh, to někdo překazil. Asi jsem o něco přišla. A já bych se chtěla tedy zeptat komise, co e, mluví proti tomu, aby i náklady, mzdové náklady byly čerpány z Herkulu Tři. Chtěl bych pokázat na to, že e, tady e, se nám podařilo skutečně dát dohromady 2 biliony eur z tabáku a z ostatních výrobců. A to, co je potom realizováno z těchto prostředků, je opravdu směšné, takže Eh, opravdu musí být velice trpělivý, anebo musí mít velmi špatné svědomí, když takto eh, postupují. Je tady tedy tato možnost, mohli bychom to do toho napsat. Dokonce bych to poradila, abychom skutečně zapsali do tohoto dokumentu, že i personální náklady by měly být převzaty. Pak tady eh, bych se chtěla zeptat zástupce Japan tabáko. Tady jsou velmi velké cenové rozdíly z hlediska těch cigaretových eh, balíčků cigarety se eh, takto převážejí pomocí eh, letadel a pak tam jsou úplně jiné ceny, například mezi baltskými státy, irskými a britskými mm, cigaretami rozdíly. Jsou tady letadla, která mm, jsou zapojená, je možné legálně takto převážet tyto cigarety. Takže to je otázka tedy na zástupce této společnosti. A paní Vladová, Existuje studie z KPMG z roku 2010 a tato studie říká, že tím největším problémem v podstatě je problém, o kterém se hovořilo právě v Bulharsku. Vy jste udělali mnohé, abyste vyřešili tento problém. Já bych se chtěla jednoduše zeptat, jak se díváte na současný vývoj? Protože počet těch eh, zajištěných eh, cigaret eh, poklesl v rozmezí roku 2010-2011. Jak se díváte tedy na možnosti úspěchu v Bulharsku z hlediska boje proti padělání a pašování těchto cigaret? Děkuji. Já bych vás rád poprosil o velmi stručné odpovědi na otázky. Pane Pejné, prosím. Ano, tak těch otázek bylo hodně, já se to pokusím nějak shrnout. Ta otázka byla o financování programu Herkules. Já vám k tomu nemohu dát eh, eh, žádné detaily, poněvadž to se nás netýká. My, netýká, my nemáme žádnou, ne, žádné informace o tom, kam ty peníze jdou. O tom skutečně vám nemůžu nic říct. Pokud se týče kooperace, ano, spolupracujeme velice dobře s OLAFem a s řadou dalších eh, exekutivních eh, agentur. Ale samozřejmě vždycky můžete dělat o něco více a odvádět lepší práce. Dále se ptáte na konkrétní opatření a doporučení, která bychom měli ze své strany pro OLAF. Tak eh, na jednom slajdu tam už něco bylo jak tedy ušetřit peníze a pokud se týče programu Herkules, tak eh, možná eh, by bylo dobré eh, se zamýšlet více nad tím, kde by ty peníze mohly více pomoci. Možná, že ne jenom tedy technické opatření, ale také operátoři a mm, a tak dále, operátoři toho zařízení a další lidé, čili na to všechno je třeba se zaměřit. Eh, jinak eh, Bulharsko to už bylo eh, řečeno, že ona je vlastně v přední linii díky své zempisné poloze a když se podíváte, odkud ty cigarety přichází, tak samozřejmě to určitě není destinace, to, ty země se skutečně tudy se dostávají tyto cigarety do Evropské eh, úrovně, eh, unie a pak pokračují dále na západ. Či to všichni víme, že zejména ty eh, Německo, Británie, Irsko, tam jsou vyšší ceny, takže skutečně ta na východní hranici eh, se dělá práce, která je zejména v zájmu těchto zemí. Eh, dále, eh, já vím o těch deseti miliardách, které chybí Evropské unii v rozpočtu díky pešvaným cigaretám každý rok, ale já tedy nemám přehled o nějakých dalších možných číslech. Dále, orgány koordinace, orgány činné ve stíhání, Eh, já nevím, e- Europol, Frontex eh, a kdokoliv, prostě je třeba, aby tyto agentury eh, se koordinovaly s místními bezpečnostními orgány, které vlastně potom provádějí zatýkání a tak dále. No a samozřejmě potom je otázka, jak to vlastně, jak to stíhat, jestli na všechny zemi na, na evropské eh, úrovni, to je, to je těžko říct. A jinak, eh, pokud se týče eh, takového toho soukromého pašování. Ano, skutečně lidé cestují levně směrem na východ, tam si nakupují cigarety a berou je zpátky do západní Evropy. Kdyby to bylo jenom po vlastní spotřebu, tak to problém není, ale dneska už hovoříme o organizovaných skupinách. Máme tady ve Velké Británii a v Irsku lidi, kteří kteří organizují skupiny, je tam 20-30 lidí, kteří, kteří cestují do východní Evropy, nakoupí tam maximum cigaret, stejný den se vrátí zpátky a e, pak na parkovišti je odevzdají proti, proti odměně. A tak to si vydělávají. Takže tolik můj příspěvek. Já e, mm, nevím, co ještě kolega Gajer e, chtěl ještě něco říci. A možná ještě další panelisté by mohli odpovědět. Pane Gajere. Děkuji, pane předsedo. Mm, mě také napadlo, že i poštou se může jaksi pašovat eh, toto zboží. Může se to deklarovat jako dárek a je možné takto tedy eh, dopravit eh, cigarety do jiných zemí. Co se týče těch jiných možností, jistě může je v podstatě za polstínost poslán přátelům v Irsku, kde cigarety jsou samozřejmě mnohem dražší. Toto bylo jednou zajištěno, byl takový případ. A e, jeden Němec mi řekl, pokud ten trh takto funguje, tak rovnou se to může krást. Jde o to tedy, jestli e, i irské celní úřady toto dostatečně kontrolují, ale moje otázka v podstatě je následující. Jak odhadují eh, panelisté ty potřeby na hranicích? Máme program Hercule, tam se navyšují prostředky, je to spolufinancováno, jak jsem se dočetl. Jedná se o článek 320, trošku diskutujeme také o tom, jak by se toto dalo zvýšit. Chápu, že ty potřeby jsou vyšší, ale jak odhadujete tyto potřeby eh, z hlediska tedy hranic, jako Bulharsko, Litva a tak dále, abychom měli určitý příklad a představu, jak velká potřeba tady je z hlediska vybavení ochrany hranic. I would like eh, to ask the other two... Děkuji a prosil bych tedy, aby eh, další dva panelisté to zahrnuli do svých odpovědí. Pane Armensi, Děkuji vám za otázky. Tak začněme od konce. Pokud se týče spolufinancování, v mé eh, prezentaci už bylo řečeno, že jsme použili eh, peníze z Herkola eh, na zakoupení jednoho mobilního skeneru. Celkem naše celní orgány mají šest takových skenerů, potřebujeme ovšem více. Máme totiž osm mezinárodních eh, hraničních eh, přechodů, dále máme čtyři železniční přechody, kde jsou použity stacionární skenery z nich jeden už je instalován. No a bude třeba ještě instalovat další tři. A samozřejmě je možné přenášet mobilní skenery. Dále máme jeden stacionární skener v námořním přístavu. Nicméně opravdu je třeba ještě dalších investic. Ovšem, jak říkám, každá investice do vybavení znamená, že musíme rekrutovat více lidských zdrojů a to už je zase zátěž pro národní rozpočet, jejich platy a tak dále. A to samozřejmě je, jsou výdaje na léta. No a dále Možná další české, členské země mohou uvažovat o různými, různých eh, systémech spolupráce, jako my třeba s Lotyšskem, eh, kde se týká eh, například sledování registračních značek aut a podobně. Takže tolik k tomu. A ještě otázka paní Ivanové o tom, kolik dostáváme od eh, výrobců cigaret prostředků. Ano, Litva dostává eh, v rámci smluv eh, s Evropskou unii prostředky od výrobců tabákových producentů. Přesná čísla si nepamatuji, ale neexistuje žádná legislativa, jak vynakládat tyto prostředky jakmile se dostanu do národního rozpočtu, já musím říci, že národní rozpočet eh, financuje činnost celních orgánů obecně, takže ty peníze nejsou, že by byly prostě Eh, jaksi rozpuštěny v tomto rozpočtu, ale jsou určeny a celní účely, to znamená eh, platy, budovy, údržba a tak dále, všechno to, ty, ty nezbytné průběžné náklady. To jde z prostředku národního rozpočtu a přispívají na to prostředky získané od výrobců tabáku. A možná ještě ke koordinaci bych mohl něco říct. Že, takže koordinace. Máme několik kanálů, několik právních nástrojů spolupráce. Je to vynucování práva, zejména tady máme eh, agenty, které vynucují celní právo. Můžeme využívat také spolupráce s Europolem, Eurojustem, spolupráce v rámci členských států Evropské unie. Také eh, mohu říci, že v současné době se nám nedostává fondů na společné celní činnosti v oblasti vynucování práva existuje určitá společná, společné operace eh, v celní oblasti, které si mezi sebou pořádají členské země a prostředky přicházejí zejména ze strany OLAFu, ale existují další činnosti, které ovšem komise a OLAF financovat nemohou. Takže tady je ještě jakási neuspokojená potřeba financování činnosti na vynucování práva a využívají se jiné právní základy podle smluv. Já tedy doufám, že jsem takto odpověděl. Ano, děkuji vám. Paní Vladová, přejete si ještě něco dodat? Ano, prosím. Především bych chtěla odpovědět na otázku jaká je potřeba financování, to je od pana Gajera otázka. Já bych vám řekl pár slov o technickém vybavení, eh, které bylo zakoupeno bulharském v roce 2009. A bylo to financováno na základě dohody mezi komisí a producenty tabákových výrobků. My jsme zakoupili mobilní skener, který je nyní využíván po celém území Bulharska. Dále máme dva stacionární skenery a na ostatních hraničních přechodech ochranu nemáme. Čili je vidět, že skutečně Potřebujeme další technické vybavení k pokrytí dalších hraničních přechodů. A nemáme hranici pouze mořskou, ale máme také Dunaj, tedy říční hranice a pak máme tedy hranici, nebo jaksi blízkost Turecka, tam je tento přístav je opravdu největším eh, odbytěštěm. Pokud se týče kvality pašovaných cigaret, jak už jsem řekla, já jsem v roce eh, těch informací, které jsem uvedla, eh, tak tam jsme měli číslo za celý rok 2010, ale pouze za první pololetí 2011 vlastně pouze do května 2011 a že ani to nebylo celé pololetí. Takže, takže tady to množství eh, nám narůstá, jenomže jsme měli neporovnatelné údaje. My se pokoušíme proti tomu co nejúčinněji bojovat. Ovšem je to téměř nemožné, poněvadž personál který personál ochrany hranic na to nestačí. No a samozřejmě je třeba tento personál také vyškolit a dát mu řádné vybavení. Uh, uh, Pokud se týče rozpočtových ztrát, jak jsem řekla, pašování cigaret eh, je významným ohrožením pro eh, každou členskou zemi. Je to nejenom tedy otázka nezaplacené daně, poněvadž to je ztráta nejen pro národní rozpočet, ale také pro rozpočet evropský. Podrobnější informace vám poskytnout nemohu, ale chci to brát v úvahu. Děkuji vám. Ano, děkuji vám. Já jsem nyní tedy eh, zajistit to, eh, eh, že <laughs> na tu druhou polovinu máme pouze jenom 10 minut, nikoli 45, jak jsme eh, počítali. No a naším dalším panelistům je doktor Keller, který alespoň některé otázky snad bude moci zodpovědět. Máte slovo, pane doktore. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážená paní Ivanová, eh, jsem je opravdu v obtížné situaci. Jako poslední panelista z třetí země Eh, vlastně uspořit čas a zároveň se soustředit na důležité body. Já jsem se rozhodl, že vás odkáži na eh, můj písemný příspěvek a zaměřím se na některé body a pokusím se zareagovat na ty otázky, které tady byly položeny a pokusím se k ním zaujmout stanovisko z německého hlediska. Na úvod jsem přinesl poněkud jiná čísla. Ne čísla ohledně toho, co jsme zabavili v Německu. Víte, že v Německu celní zpráva, také pohraniční zpráva vyhodnocují centrálně svoje informace, takže máme tuto výhodu, že máme informace z trestního řízení a také z hraničních úřadů, které se zabývají ostrahou v této oblasti. Proto v Německu se zajímáme především o konstatované nebo zajištěné množství. Zjištěné množství. Protože zjišťovaná množství nám poskytují Eh, určitý přehled ohledně situace z hlediska padělání a pašování a musím říci, že již po dobu několika let ohledně tohoto zjištěného množství konstatujeme, že se tato čísla zvyšují, což ukazuje, že stále máme co dočinění s rostoucí hrozbou pašování cigaret. Proto moje oddělení eh, také vyhodnocovalo e, tyto údaje z hlediska mm, zajišťování a musím konstatovat, že jsme na relativně vysoké úrovni v Německu. Naším cílem je rozkryt e, pachatelské sítě a zároveň přistoupit tedy k zajištění tohoto zboží tak, jak je to stanoveno v příslušných nařízení, podobně jako v jiných členských státech. E, byla tady položena otázka ohledně škod, které takto vznikají. Tady Máme přehled těchto škod eh, za čtyři roky. Ovšem to jsou čísla, která musím poněkud zrelativizovat, protože tato čísla skrývají také eh, celní eh, problematiku z hlediska EU. Nemohu to tedy rozdělit, rozlišit. Mohlo by to být odlišné v tomto směru. V celku v Německu a myslím si také v jiných členských státech, jsme měli co dočení s třemi variantami eh, těchto trestních činů. Tyto varianty jsou stále aktuální, ale eh, nejsou ve stejném poměru jako například před šesti lety. Ta nejstarší metoda, která stále ještě existuje, ale je není již natolik významná, to je ta varianta, kde se jedná o vlastně originální cigarety známých výrobců. Tady máme jednoho z těchto zástupců. A tyto cigarety jsou tedy vyráběny v zahraničí prostřednictvím licencovaných výrobců a pak všemi možnými cestami, lodí, poštou, nechci vylučovat žádnou cestu, se dostávají do Německa přes vnější hranice anebo také v rámci licencovaných výrobců v místních eh, zemích. Irsko, Anglie, Německo, tyto země tady byly jmenovány a v těchto zemích jsou tedy prodávány tyto originální cigarety. To je tedy jedna metoda. Co nás zajímá? Zajímají nás nákupčí těch cigaret určených k exportu. Dále nás zajímá, jestli tady je schoda z hlediska těchto dodávek a zda tyto dodávky mm, fungují také v jiných e, evropských zemích. To znamená, jde nám o to, abychom rozkryli tyto struktury, abychom je zadrželi a musím říci, že zde mm, tabákový e, průmysl nás výrazně v tomto podporuje. Další varianta, která byla také velmi aktuální, stále existuje, ale už není tak v popředí jako dříve. To je ta varianta, kdy se jedná o padělané cigarety známých výrobců. To znamená, že eh, ten vzhled toho balíčku je takový, že vzniká dojem, že je to originální výrobek těch eh, povolených výrobců. Tady máte dva příklady, dva balíčky, jeden je tedy původní, druhý padělaný. Tady prostřednictvím naší techniky vidíme, že nalevo je tedy originální výrobek a napravo padělaný. My máme problém v tom, a v tom nám nemůže pomoci vlastně eh, průmysl výrobců, že Tyto cigarety jsou tedy padělány v nějaké oblasti ve světě a pak jsou dodávány do Německa. Eh, tady jde o to, jaká varianta, jaký druh padělků eh, se může rozpoznat na balíčcích, zda podobné typy padělání nebo stejné se vyskytují také v ostatních státech EU. Další otázka, která tady je, zda se používají stejné fyzikální a chemické analýzy v jiných evropských státech. Takže snažíme se samozřejmě i u této varianty rozkrýt tu strukturu a vést příslušné vyšetřování. U všech těch opatření, která máme společně v členských státech, ale také díky komisi a OLAFu a díky opatřením, která jsme přijali také s podporou legálních eh, producentů, a díky tomu všemu se nám podařilo vytvořit dobrou spolupráci z hlediska padělání a také v rámci práce na veřejnosti. Ostatně o tom se píše velmi často v tom smyslu, že eh, složky, z kterých se skládají tyto cigarety, nejsou odpovídající a uživatelé eh, těch ilegálních cigaret nejsou tak zaměřeny na padělání. Víte, že jsme měli velmi dlouho problém s takzvanými uncommon brands nebo cheap whites. Co se tady děje? Tady je to tak, že tyto výrobky, tady máte některé příklady, které ukáži, tyto výrobky naprosto legálně eh, někde ve světě, částečně i v členských státech, ale především v třetích státech na celém světě jsou naprosto legálně vyráběny na, ve výrobnách a tyto cigarety jsou tam normálně zdaněny, jsou tam placeny eh, poplatky za tuto výrobu a pak se tyto cigarety různými možnými cestami, tady jsem vám naznačil všechny ty trasy, například v souvislosti s výrobou v Dubaji, tady hovořili jsme také o případech v Ukrajině, a dále severský směr. Tyto cigarety tedy se všemi možnými způsoby pak dostávají do členských států EU a především také do Německa. To jsou tedy ty tři mm, varianty, to znamená mm, pašování originálních e, cigaret, dále pašování padělaných a pak uncommon brands fenomen. Vzhledem k tomu, že Německo nemá hranici s třetími eh, státy. Samozřejmě tady je eh, možnost letecká, zvláště Švýcarsko a přes Severní moře. Švýcarsko, Švýcarsko není speciálně rizikovou zemí z hlediska dopravy, takže spíše se zajímáme o eh, severní část Německa jako hranici s třetími státy, ale především jde o to, že všechny tyto trasy eh, také transitují přes Německo, anebo se zaměřují na Německo. To znamená, při našem vyšetřování musíme toto vyhodnocovat, to znamená, musíme se zaměřit na eh, vyšetření a analýzu veškerých poznatků, které máme z hlediska našich partnerských zpráv a pak dodávat tyto informace našim partnerům. Takže analyzovali jsme také veškeré trasy těchto mm, pašeráků. Vidíte, že to není eh, převážně na východní část zaměřeno, ale také na jižní část a západní část Německa. To souvisí jednoduše s tím, že organizovaní pachatelé se snaží sledovat trasy legálního zboží a používat odpovídající trasy. Tady máme další vyhodnocení. Vidíte tady různé barvy, červené, zelené a tyrkysová barva. Vidíte, že chování těchto pachatelů se mění. Ne nezbytně se, se využívají eh, nákladní automobily, které jsou relativně eh, snáze identifikovatelné ale často se používají takzvaně malí dopravci a nebo tedy osobní automobily, to je eh, ta tyrkysová barva. Také vidíte, kde je odbyt těchto cigaret, jsou to ty velké městské aglomerace, kde je samozřejmě mnohem větší zájem o laciné cigarety než v nějakých jiných oblastech. Takže co může Herkules 3 mm, přinést vedle toho, co jsme zde již uvedli? My si dokážeme představit, že by bylo vhodné vytvořit mm, jakousi možnost na evropské úrovni vyhledávat, dohledávat informace z hlediska cigaret, které jsou vyráběny těmi legálními výrobci. To je ta varianta číslo jedna. Jedná se o výrobu tedy legálních eh, cigaret, to je trošku přehnané slovo, ale cigaret, které odpovídají tedy originálním výrobkům. Pak tady máme další druhou myšlenku. To znamená, na úrovni Evropy bychom měli standardizovat fyzikální a chemické možnosti vyhodnocení padělaných cigaret a podělit se o tyto údaje v rámci evropských členských států. To je ta varianta číslo dvě a číslo tři. A dále třetí a poslední nápad pokud možno zintenzivnit analýzu dat za pomoci výpočetní techniky, také mít předběžné vyšetřování a také pozorovat eh, situaci na trhu nezávisle na konkrétních případech a zvýšit možnost identifikace těch zásadně důležitých bodů trestní činnosti a rozkrývat tedy struktury pachatelů a zvláště se zaměřit na takzvané uncommon brands. Ještě bych chtěl zareagovat na otázku jednoho kolegy, který hovořil o orgánech činných v trestním řízení a spolupráci s těmito orgány. Já to pozoruji již několik let a musím konstatovat, že máme opravdu vynikající podmínky pro spolupráci je možné koordinovat aktivity v rámci OLAFu, máme také spolupráci z hlediska celní zprávy a také můžeme využívat ustanovení Neapole 2. Kdybychom neměli tyto principy, tak bychom je museli vytvářet nově. Ale myslím si, že díky těmto podmínkám můžeme zajistit dobrou koordinaci která podporuje výrazně členské státy a ve všech těchto mm, právních otázkách je možné také využívat mezinárodních eh, databank. O to se zajímáme. Zajímáme se o to, abychom eh, mohli konfrontovat naše poznatky z hlediska pachatelů. Také tady spolupráce justičních orgánů i zde mohu uklidnit poslance. Máme Eurojust, který umožňuje koordinaci aktivit. Členské státy toto využívají a tyto prostředky v každém případě minimálně v Německu jsou využívány a myslím si, že i toto je velmi úspěšné. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, paní Ivanova, děkuji vám za vaši pozornost. Doufám, že jsem dodržel těch 10 minut a že se mi podařilo vás natchnout pro některá opatření a myšlenky. Děkuji, pane doktore Kellere. Děkuji za to, že jste odpověděl za, na celou řadu otázek a vzhledem k tomu, jaký, jaký máme čas, poprosil bych paní Hofman, aby ještě se krátce vyjádřila a pak bude mít paní Ivanová závěrečné slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím. Také jsem si připravila jaksi desetiminutové vystoupení, ale budu stručná. A zareaguji na otázky paní Ivanovi. Lituji, že jsem na to hned neodpověděla. Nebyl to nějaký špatný záměr, učiním to nyní. Takže přejdu na angličtinu. Yes, uh, I think it was very interesting. Ano, já myslím, že to byla velmi zajímavá debata se spoustou informací. A pokud se týče Herkula 3, tak eh, tady ten návrh není v něčem radikálně nový, je to spíše eh, pokračování stávajícího programu Herkulu je vylepšené pokračování. My máme velký problém s eh, pašováním cigaret, to znamená, že Hercules 3 bude ještě důležitější než Hercules 2, je tedy prioritou pro Evropskou komisi. A tady bych zmínila několik politických dokumentů, jako je akční plán eh, proti pašování přes východní hranici, dále máme ten protokol, dále v roce 2013 komise chystá další velkou iniciativu. No a eh, jak už bylo řečeno dříve, já musím eh, říci, že Herkules 3 se týká veškerých finančních zájmů Evropské unie, tedy nejenom příjmu, ale také výdajů. Takže Herkules 3 je skutečně eh, širší a určitě se neomezuje pouze na boj proti pašování cigaret. No a teď ještě velmi stručně, poněvadž jsem byla požádána, aby o tom pohovořila největší zlepšení z hlediska komise je to, že máme nyní jasně reprezentovány cíle programu a tyto cíle budou ještě dále eh, zlepšeny, dopracovány, doladěny. A samozřejmě budeme úzce spolupracovat s členskými zeměmi. Chceme, aby národní orgány eh, tomu věnovaly více pozornosti a aby ten program považovali za svůj. Paní zpravodajka a také účetní dvůr poněkud kritizovali výkonnostní ukazatele a sledování a koordinaci programu. Nicméně, jestliže srovnáte nový program s tím předchozím, eh, určitě uvidíte, že ty ukazatele se zdokonalily a v ročním programu budeme mít měřitelné, eh, měřitelné zlepšení a mm, to také v závěrečných eh, poznámkách je řečeno velkou prioritou tohoto programu je zjednodušení. Takže my nyní máme, eh, pokud se spolufinancování týče, eh, tedy až možnost spolufinancovat až do výše 80%, ve výjimečných případech až 90%. Prakticky to znamená, že to spolufinancování technických prostředků se může zvýšit ze současných 50 na, na nejvýš 80 ale eh, je to pravděpodobně rozumné a nejspíš to může vyřešit problémy, které, kterými se potýkají členské země, které marně hledají finanční prostředky. Ještě bych se vyjádřila k několika otázkám paní Ivanovy zpravodajky a také učedního dvora. A to se týká poskytovaných informací ze strany členských zemí. Tady je třeba rozlišovat mezi informacemi o dopadech a účinnosti opatření financovaných z programu Herkules my máme určité materiály k tomu a pokud máme čas, tak pan kolega k tomu může něco říci. A pokud se týče vaší konkrétní otázky, to je financování pro třetí země, tak tady musím něco vyjasnit. Na seznamu byla třeba i Kanada a to je proto, že my využíváme veřejný zakázek a a e, jedna kanadská společnost byla na seznamu firm, které se účastní boje proti e, pašování cigaret. Také to je případ Švýcarska, tam také máme organizaci toho, těch mezivládních vyjednávacích orgánů e, v Ženevě, čili proto to máme tady na seznamu financovaných prostředků Eh, z programu Hercules. Pokud se týče informací, eh, jak nakládají členské země z prostředky, které dostávají eh, na základě dohod s cigaretovými společnostmi, tak já musím říci, že tady v té dohodě je to, že tyto prostředky mohou, ale nemusí, mohou být používány také na boj proti pašování cigaret. Tak to je. Za komisi my se pokoušíme zejména o koordinaci s českými zeměmi a chceme zejména posílit, posílit spolupráci eh, v příslušném výboru, který se zabývá eh, bojem proti pašování cigaret a zde tedy budou zpracovávány také výsledky má to takhle výsledky pro české země. Já už jsem hovořila tady o možném překrývání s dalšími programy komise. Máme zde jasný závazek podávat zprávy jak pro komisi, tak pro členské země, abychom zajistili konzistentnost a komplementaritu s dalšími programy na úrovni EU. Já samozřejmě splně souhlasím se spravodajkou, že tady kooperace s Europolem, Frontexem, Eurojustem musí probíhat. A je důležité eh, vyhýbat se duplikaci. Tady skutečně bylo řečeno mnoho o užitečnosti této koordinace a to nám jistě pomůže tuto eh, spolupráci a koordinaci dále zlepšovat, zejména v oblasti celních orgánů, výměny informací a tak dále. Dále tady zazněla slova o evropském veřejném prokurátorovi, eh, také eh, pan prezident Barroso se o tom zmínil ve svém projevu o stavu Unie. No a závěrem bych ještě ráda odpověděla na vaše obavy, které se týkají eh, řízení programu Hercules eh, OLAFem, co by agenturou Evropské komise, eh, je stanoviskem komise, nikoli OLAFu. Protože my, my jsme tedy ve speciální zprávě nepřijali doporučení účetního dvora, protože komise vnímá OLAF jakožto eh, agenturu boje proti podvodům, ale eh, vlastně komise má vlastní jednotku, eh, která je vlastní úsek, který se zabývá těmito programy. Velice jasně se tedy rozlišuje mezi vyšetřovací roli OLAFu a mezi řízením tohoto Eh, programu. To znamená, že všechno je usídleno v jednom eh, politicky zaměřeném úseku. Což znamená, že máme všechny předpoklady pro to, abychom tento program dobře řídili a komise se s námi shoduje. Ano, já jsem prošla velice eh, rychle všemi body a, a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Teď bych především chtěl poděkovat překladatelskému servisu, že eh, s námi zůstal o něco déle a eh, dále budeme pokračovat pouze v angličtině, to je těch posledních pět eh, minut. Já vám děkuji, paní Hoffman. Question to Olaf. I think that might be possible if everybody agrees that we